Good afternoon, dear... Dobrý den, dámy a pánové. Pěkné odpoledne. Zahájíme naši dnešní schůzi. Ta schůze bude dlouhá a důležitá. Budeme projednávat celou řadu dlouhých a zajímavých témat. A pak ještě na samý konec v 18.20 budeme hlasovat. Doufejme tedy, že se nám pořád jednání podaří dodržovat, abychom mohli přesně v 6.20 hlasovat. Nejsou-li námitky, budeme považovat návrh pořadu jednání za schválený. Sděluji vám, že bohužel nemáme tlumočení eh, do gejlštiny a chorvačtiny. A také vás poprosím o schválení doporučení koordinátorů. Jmenování zpravodajů. Pan Bonny byl jmenován zpravodajem k návrhu zprávy o podřízení nových psychoaktivních látek kontrolním opatřením. A pak je to paní Koraca Bild, která byla jmenována zpravodajkou k prováděcí zprávě pro boj se sexuálním zneužíváním a sexuálním zneužíváním dětí. Pan Moraes byl jmenován zpravodajem k návrhu zprávy, co se týká návrhu o Eh, legální migraci, takzvané Blue Card Revision. Schvaluje výbor tato doporučení koordinátorů? Vaše mlčení považuji za souhlas. Jak už jsem vám řekla, v 18.20 budeme elektronicky hlasovat. Schválení zápisu zasedání z 18. ledna 2016 a 27. 10. 2015. Pakliže nejsou námitky vůči těmto zápisům, jsou tyto schválené. A tím se dostáváme k prvnímu substantivnímu bodu na pořadu jednání dnešního odpoledne, a to je dohoda o strategické spolupráci mezi Brazilskou federální republikou a Europolem. Tento návrh dohody je návrh strategický a má zavést možnost eh, a nemá zavést možnosti výměny osobních údajů. Ráda bych vám připomněla, eh, že eh, Parlament je pouze konzultován a rada požádala parlament o stanovisko do tří měsíců. Vzhledem k tomu se koordinátoři rozhodli pro zjednodušený postup, kde je zpravodajem pan předseda na základě textu nedávného usnesení EP o strategické dohodě Europolu a Spojených Arabských Emirátů. Dnes si vyslechneme zástupce předsednictví a zástupců Europolu, kteří budou hovořit o tom, jaké jsou důvody a jaké, jaké jsou potřeby pro tuto dohodu s Brazílií. Za předsednictví je tady paní Kroner, která má tímto slovo. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vážení poslanci výboru Libe za tuto příležitost představit vám tuto strategickou dohodu o spolupráci mezi Europolem a Brazílií. Nejprve bych vám ráda nastínila procedurální kroky, které nás dovedly do této fáze a všeobecnou charakteristiku této dohody. Poté se dostanu k některým prvkům, které jaksi jsou základem této dohody. V květnu 2014, tedy téměř před dvěma lety, Rada dala Europolu povolení vstoupit do jednání o dohodě s Brazílií. To rozhodnutí bylo založeno na velice výrazné operační potřebě z Brazílií, kterou předkládá Europol a na základě zájmu brazilských orgánů o posílenou spolupráci s Europolem. V říjnu 2015 správní rada Europolu tuto dohodu schválila, poté byla schválena také na relevantní pracovní skupině rady, společně se souvisejícím implementačním opatřením Rady a teď se dostává k vám pro potřeby konzultace. Ráda bych zdůraznila, že dohoda mezi Europolem a Brazílií je strategická dohoda, která umožňuje výměnu operačních, strategických a technických informací, jako jsou například situační zprávy, výsledky strategických analýz nebo informace o trestně právních řízeních a o prevenci trestných činů. Umožňuje rovněž participaci eh, na eh, výcvikových činnostech a předávání poradenství v trestně právních řízeních. Tato dohoda nezahrnuje ustanovení o výměně osobních údajů, tak jak řekla právě paní předsedající. Ráda bych stručně zmínila některé aspekty, které činí podepsání této dohody nutným. Spolupráce s Brazílií je velice důležitá pro Europol v oblasti boje proti organizovaném, organizovanému zločinu, například co se týká nelegální migrace anebo obchodu s lidmi nebo drogové problematiky a podvodů s kreditními kartami. Brazílie je rovněž jednou ze států, kde vzhledem k exponenciálnímu růstu mobilních a online bankovních transakcí stoupá i počet kyberkriminality. Rozvoj malwareu zde bují a existuje celý podzemní systém, který umožňuje vyškolit se rádoby kyber zlodějům, kteří rádi používají zejména sociální média, kde páchají své podvody. Jak víte, v Brazílii v letošním roce proběhnou olympijské hry. Stejně jako každá jiná sportovní akce takovéhoto rozměru, Eh, se očekává, že povedou k zvýšení počtu phishingových útoků a jiných útoků sociálního inženýrství, které cílí jak na firmy, tak na občany. Další spolupráce s Brazílií by Europolu a Evropské unii umožnila získávat více informací o těchto jevech a vyvíjet efektivní řešení pro boj s těmito, s těmito fenomény. Brazílie je rovněž velice zajímavou zemí v oblasti e, kontraterorismu. Zkušenosti nám říkají, že většina teroristických sítí používá komunitu středně východních eh, různých sítí, které většinou vznikají v Brazílii a využívají peníze z trestných činů, jako je obchod s lidmi nebo obchod s drogami. Spolupráce s Europolem by nám umožnila eh, lépe pochopit tento region a získávat z něj kvalitnější informace. Nakonec, co se týká zpětného získávání prostředků, několik evropských zemí v této oblasti, v této oblasti má vážný zájem. Už teď existuje velká míra interakce mezi členskými státy EU a Brazílií. V roce 2015 Francie, Portugalsko a Švýcarsko všechny řešili s Brazílií různé případy. Strategická dohoda o spolupráci by nám umožnila dále zjednodušit v této oblasti vzájemnou činnost. Na závěr mi dovolte říci, že předsednictví plně podporuje řešení eh, eh, hodnocení Europolu a je přesvědčeno, že takováto strategická dohoda je zapotřebí. S vaším eh, dovolením. Paní předsedkyně bych teď ráda dala slovo zástupci Europolu, kolegovi zde vedle mě, který by dále tyto, tuto problematiku rozvedl. Děkuji vám, paní Kroner. Teď je tady tedy pan Neumann za Europol, který dostává slovo nyní. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Kromě toho, co řekla zástupkyně nizozemského předsednictví, bych rád řekl, že spolupráce s Brazílií je jednoznačně něco, na čem má Europol a členské státy EU zájem. Brazílie je velká komunita lidí z blízkovýchodních států. Podle našich informací jsou zde zastoupeny i různé extremistické a teroristické organizace, které využívají nebo respektive zneužívají tuto komuniku, komunitu jakožto platformu pro svou další činnost. To je například eh, ten případ v té takzvané oblasti trojmezí, tedy mezi Paraguají, Brazílií a Argentínou, což je oblast, kde eh, tyto skupiny mají mnoho příznivců. Brazílie je známá jakožto platforma, kterou tyto skupiny využívají. Využívají zejména jako příležitost pro eh, získávání finančních prostředků z různých forem nelegálního obchodu. Tyto skupiny mohou mít i propojení na Evropu nebo na západní Afriku, odkud jsou pak činné na Blízkém východě a v Evropě. Tím pádem spolupráce s Brazílií by nám skutečně pomohla, pomohla by našim složkám činným trestním řízení tento region lépe pochopit. I co se týká kyberkriminality, jak jsme už slyšeli, Brazílie eh, má velmi výrazné eh, kyberpodzemí, kde se prodávají nelegální produkty, je to v podstatě jediná kyberkomunita, která nabízí i školení, nebo chcete-li výcvik pro aspirující kyberzločince. Brazílie je rovněž známá jakožto zdroj všelijakých trojských koní, malwareu, ransomwareu a jiných počítačových programů. E, důležité navázat spolupráci z Brazílie je zejména to, že se tam budou letošním roce konat olympijské hry, což je významná sportovní akce, během jaké by takovéto hrozby, snad ne, ale mohly by se materializovat. Evropská unie má mandát podporovat členské státy v takovéto situaci. Pakliže bude dohoda s Brazílií uzavřena, mohl by Europol takto strategicky podporovat i Brazílii v tomto kontextu. A proto doufáme, že e, tuto dohodu schválíte vzhledem k tomu, mimo jiné, že se nejedná o dohodu, která by umožňovala výměnu osobních údajů. Jde skutečně pouze o výměnu strategických informací. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Neumane. Teď se ptám, zda chce vystoupit nějaký poslanec. Nevypadá to. Tím pádem předseda předloží návrh zprávy, který bude reflektovat dnešní diskusi, který pak můžeme přijmout na příštím zasedání výboru LIBE. To je vše, děkuji všem za vystoupení. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, situace ve Středozemním moři a potřeba zavést celostní proces pro migraci. Projednání pozměňovacích návrhů. Máme obrovský počet pozměňovacích návrhů pro paní Mecolu a paní Kienge, kterým teď dám slovo a poté dostanou slovo stínoví zpravodajové a ostatní poslanci. Nejprve Roberta. Madam Chair. Eh, Děkuji, paní předsedající. Já bych nejprve chtěla říci, že já i se Cecil Kienge jsme se pustili eh, do tohoto procesu s otevřenýma očima. Věděli jsme, že bude těžké najít společnou řeč, ale vzhledem k tomu, že proces je velice složitý, jsem i nadále přesvědčena, že jediná reakce ze strany parlamentu na téma migrace musí být eh, co nejobecnější a musí eh, být koncenzem mezi co nejvíce politickými skupinami. My jsme obdrželi 1247 pozměňovacích návrhů v podstatě ke každému odstavci té zprávy. Eh, někteří z vás kolegů chtěli zacházet dále v některých bodech a jiní zase chtěli mazat některé formulace situace. Nicméně musím říci, že mnozí z kolegů eh, se ukázali jako užiteční a konstruktivní a já jim za to děkuji. Momentálně sestavujeme kompromisní pozměňovací návrhy eh, tak, aby co nejlépe zohledňovali e, obavy kolegů a zaplňovali některé mezery, které uznávám v textu návrhu zprávy jsou. E, mnozí kolegové podávají pozměňovací návrhy, které se týkají konkrétně dětí. My se vynasnažíme, abychom zahrnuli nějaký specifický text o dětech. Chtěla bych také zdůraznit, že už jsme prošli procesem kompromisu a vyjednávání předtím, než jsme vypracovali tento návrh zprávy a nebylo to jednoduché. Takže budeme hledat kompromisy dále a přes, přesto, že už nyní je ta rovnováha velice křehká, znamená to ale, že ne všichni získají to, co chtějí možná, že někteří kolegové nebudou se zprávou spokojení nakonec. Určitě se shodneme na tom, že je to nevyhnutelné u takto dlouhé a obtížné zprávy. Nicméně chtěla bych požádat kolegy ze všech politických frakcí a delegací, aby měli na zřeteli ten celkový kontext a aby měli na zřeteli to, čeho můžeme dosáhnout společně jako parlament a jak můžeme zareagovat na to, co dělá našim občanům největší starosti. My tedy budeme nadále vyjednávat a chtěla bych vás ještě jednou požádat, abyste mi dali vědět, co je pro vaši frakci nebo delegaci to nejnaléhavější, abychom při pokračování tohoto procesu mohli vaše připomínky zohlednit. Pracujeme na té zásadě, že nic není domluveno, dokud není všechno domluveno. Takže prosím, e, zasílejte mi své připomínky a pozměňovací návrhy. Pokud jde o časový harmonogram a další kroky, příští schůze stínových zpravodajů by měla proběhnout ve Štrasburku a ještě předtím technická schůze na úroveň zaměstnanců. Chtěli bychom hlasovat v Libe 16. března a na plénu potom v Dubnu. Ale k tomu opravdu potřebujeme pomoc, trpělivost a pochopení všech Máme-li se někam dostat. E, paní předsedkyně, možná, že budu muset odejít, než tato diskuze skončí, protože musím na jinou schůzi. Nicméně budu sledovat velice pečlivě všechny reakce kolegů online a prostřednictvím svých kolegů. Děkuji, Roberto. Paní Kienge, prosím. Děkuji, paní předsedající. Jak už jsme zde několikrát připomínali a jak má kolegyně Roberta Mecola poměrně správně zdůraznila, e, tento návrh zprávy je syntézou pozic všech politických skupin. A naše pracovní metoda, kterou jsme si zvolili, nám umožnila jít nad rámec jednotlivých pozicí frakcí a vypracovat společný text, který e, analyzuje situaci a obsahuje několik doporučení ohledně toho, jak zvládat eh, migrační eh, toky. Tento text je plodem dohody a k této dohodě nyní musíme nějak přidat těch více než 1200 pozměňovacích návrhů od jednotlivých poslanců. Nemyslím si tedy, že eh, dnešní odpoledne bude stačit na to, abychom eh, probrali obsah všech těchto pozměňovacích návrhů. A proto se omezím eh, prozatím na několik obecných připomínek. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří poskytli spolupráci a kteří zaplnili určité mezery v našem původním návrhu. E, hovořím tady o pozměňovacích návrzích e, podaných vlastně horizontálně, e, které se týkají situaci nezletilých, zejména nedoprovázených nezletilých, potom které se týkají genderových aspektů nebo lidí s určitým zranitelným postavením. To jsou eh, myšlenky, které nejsou nové v, našem zprávu, v naší zprávě, nicméně jde tady o to, abychom je seskupili do pozměňovacích návrhů a přitom patřičným způsobem zohlednit potřebu politické vyváženosti. Budeme se snažit začlenit nejen eh, stanoviska stínových zpravodajů, ale také názory všech kolegů, kteří konstruktivně spolupracují eh, v debatě o migračním fenoménu. Leží před před námi obrovský kus práce, to ne, nijak nezastírám, paní předsedkyně, a na technické úrovni už jsme začali se sestavováním kompromisních návrhů které potom budou zaslány stínovým zpravodajům včas před eh, schůzí stínových, se bude konat příští středu ve Štrasburku. Abychom tedy naši práci nějak zjednodušili a urychlili, chtěla bych požádat stínové zpravodaje, aby nám zaslali seznam svých priorit svých nejzásadnějších eh, bodů, eh, které by v tom textu rádi měli, nebo které by chtěli posílit, nebo naopak, které by chtěli zmírnit. My bychom rádi hlasovali o balíčku pozměňovacích návrhů, který nijak nenaruší hlavní zaměření naší zprávy a přitom uchová tu rovnováhu, které už jsme dosáhli v původním návrhu zprávy. Musíme pracovat v poměrně napjatém časovém horizontu, ale s plnou podporou všech a zejména s spoluprácí stínových zpravodajů a koordinátorů eh, bychom rádi hlasovali ve výboru LIBE 15. nebo 16. března, což by nám umožnilo dostat tuto zprávu na plenární zasedání v Dubnu. Děkuji vám. Děkuji, Cecil. A teď se ptám stínových zpravodajů, zda si chtějí vzít slovo. Paní Stevens? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, pokud jde o tuto zprávu, bylo podáno 1247 pozměňovacích návrhů od různých politických skupin což jen dokládá, jak důležité téma toto je. Přeji zpravodajům eh, hodně zdaru při vypracovávání kompromisů a jménem NVA bych chtěla zdůraznit, že dlouhodobé humánní řešení imigrační otázky by bylo systematickým přístupem, který by musel obsahovat uzavření eh, vnějších hranic. Musíme odrazovat lidi od přeplouvání na lodích tím, že je pošleme zpátky do poslední země tranzitu. A jakmile naše země budou uzavřené, pak se musíme zhostit eh, své odpovědnosti a samozřejmě přijmout ty uprchlíky, kteří potřebují pomoc. Potřebujeme na to ale více financí pro uprchlické tábory um, mimo Evropskou unii, tak aby tam se zlepšily podmínky. Doufám, že následující diskuze budou plodné, že dosáhneme výsledku a že všechny politické frakce budou moci podpořit prohlášení, které vlastně bude v této legislativě obsaženo. E, moje frakce rozhodně nebude spokojená s textem, který je podobný tomu, který máme před sebou. Děkuji paní Spinelli. Já bych chtěla poděkovat e, oběma spoluspravodajkám za skvělou práci. a mohu souhlasit s velkou částí té zprávy. A pokud jde o konkrétnější témata, jako je pátrání a zachraňování nebo legální kanály vstupu do Evropské unie, e, a dále bych chtěla poděkovat 20 nevládním organizacím, které zaslaly návrhy na pozměňovací návrhy. Chtěla bych ocitovat zhruba šest těchto pozměňovacích návrhů, které, domnívám se, jsou zásadní a budou zásadní na těch několika schůzích, které budou předcházet výsledné podobě zprávy. Je to těch mých šest pozměňovacích návrhů. Nejprve je to horizontální pozměňovací návrh, který říká, že žadatelé o azyl mohou vyslovit preferenci, pre, preferovanou zemi, eh, kde chtějí požádat o azyl a tam poté budou přemístěni. A za druhé, a teď hovořím velice obecně, protože nemám mnoho času, druhý pozměňovací návrh se týká zadržování migrantů. Tady eh, žádám detailnější regulaci eh, týkající se osobních údajů sbíraných Eurostatem a také podporování alternativ k zadržování a zachycování. Za třetí domnívám se, že je nutné změnit odstavce, které se týkají mechanismu navracení eh, v režii Frontexu ve spolupráci s třetími země. Myslím si, že musíme vypracovat seznam bezpečných zemí původu, což je zásadní proto, abychom zajistili transparentnost a procesní práva v, případě vytvoření Evropské pohraniční stráže a pobřežní hlídky. E, za čtvrté, pokud jde o evropské fondy, tak tady požaduji transparentnost a důkladné kontroly využívání evropských financí, abychom se vyhnuli skandálům, o kterých se Silkenge dobře ví, kdy e, evropské peníze zneužívala mafie a podobná uskupení. A dále Evropský fond pro azyl a migraci by neměl být by neměl podléhat deficitním pravidlům z paktu stability a růstu tak aby země, které jsou nejtvrději postižené migračními toky jako Řecko a Itálii, se vyhnuly eh, přílišnému utrpení. A dále, pokud jde o zahraniční politiku, eh, jsem eh, proti misi NATO a jsem proti nedávným dohodám s třetími zeměmi o zpětném navracení. Jsou to země, které nerespektují práva ani svých vlastních občanů a nerespektují ani práva migrantů. Tady mám na mysli chartumský proces a zejména mám na mysli dohodu s Tureckem. která se týká případné vojenské intervence v Libii. která by tam měla vyřešit problém islamského státu. V tomto kontextu si myslím, že je důležité říci, že Evropská unie nemůže rozhodovat o společných politikách s Tureckem, jako by Turecko bylo členským státem. Všichni dobře víme o tom, jaké masakry páchá Erdoganova vláda, jak masakruje Kurdy na jihovýchodě Turecka a jak bombarduje provincii Rojava v Sýrii. A za šesté a za poslední chtěla bych vás požádat, abyste důkladně proskoumali a přehodnotili samotnou filozofii Schengenu. V současnosti jaksi neexistuje kauzální vazba mezi zrušením vnitřních hranic a e, striktnější kontrolou vnějších hranic. Mezi tím jaksi neexistuje příčinná souvislost. Nicméně v dlouhodobém e, horizontu budeme potřebovat otevřenější vnější hranice, protože náš kontinent je v úpadku z demografického hlediska. Děkuji vám. Děkuji paní Spinelli. Nyní paní Sargentini, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych lhala, kdybych říkala, že se vyznám v těch více než 12 z těch pozměňovacích návrzích. Přeji zpravodajkám hodně síly a doufám, že se vám z toho podaří něco vypracovat. Kromě toho chcete přijít s výsledným textem a s kompromisních návrhů velice rychle. Já vám tedy k tomu přeji hodně síly. Já si myslím, že bychom měli se zamyslet nad touto zprávou z vlastní iniciativy, se kterou jsme začali už dávno, když jsme si mysleli, že legislativa o migraci a azylu hned tak se chystat nebude. Nicméně zmílili jsme se a proto využijeme tuto zprávu k tomu, abychom objasnili naše názory komisi a radě názory týkající se jak azylu, tak pracovní migrace. Mělo by jít o naši odpověď na části debaty, eh, který, které se neúčastíme. Paní Spinelli mluvila o Schengenu. Minulý týden na Radě pro spravedlnost a vnitro se debatovalo o eh, článku 26 a 27 Schengenského hraničního kodexu, eh, který může prodloužit hraniční kontroly, což má být odpověď na příliv azylantů migrantů do Evropské unie. Tak to ale není. Podle mého názoru my bychom měli přijít se zprávou z vlastní iniciativy, která by se postavila čelem výzvám, se kterými se musíme utkat. A mezi ně patří to, že žadatelů o azyl bude mnoho a bude jich rok co rok přicházet mnoho do Evropské unie. A to, ta představa, že bychom e, to mohli vyřešit uzavřením hranic, je špatná představa. Dále otázka pracovní migrace. Ta byla zatlačena do pozadí. Ta momentálně není na našem pořadu jednání. Nicméně máme tu Evrop- e, návrh Evropské komise na e, migrační politiku. ten má být představen příští týden ve Štrasburku a já doufám, že tam budou obsaženy pasáže o pracovní migraci a to nejen o migraci eh, vysoce vzdělaných eh, osob. V této zprávě z vlastní iniciativy bychom měli eh, jak si vyjádřit potřebu legálních cest do Evropské unie, nejen pro žadatele o azyl, ale také pro lidi, kteří hledají práci. Protože my musíme mimo jiné bojovat proti ilegální práci. Práci, kterou vykonávají lidé bez papíru. Taková práce není solidární s nimi a není solidární ani s našimi občany. A pokud se nám podaří prosadit eh, progresivní formulace, které by ukázaly 28 eh, premiérům nebo možná 27 premiérů, protože Angelo Merkel beru jako dobrý příklad. 27 ministrům, eh, tak to můžeme ukázat, že že nemůžeme pouze uzavírat hranice a starat se o svou vlastní zemi. A pokud dosáhneme jednoty v našem parlamentu, pak budeme na správné cestě. Já velice ochotně pomůžu a velice ochotně také podpořím ten rychlý postup, ale doufám v nějaký progresivní, v eh, progresivní text. Děkuji, pan Depré. Merci, madame la Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve, jestli dovolíte, rád bych rovněž poděkoval za úžasně odvedenou práci našim dvěma zpravodajkním. Je skutečně toto podle mého názoru jeden z mála takto kvalitně strukturovaných a perfektních dokumentů, které jsem četla, jestli dovolíte několik poznámek. Když se podíváme na tento dokument velice pozorně a já uvedu několik konkrétních příkladů, je to v podstatě takový katalog toho, co musíme provést. A zároveň strategie, která je potřebná. Ovšem ta strategie tam není až tak zkonkretizovaná. skonkretizovaná. Když se podíváme například o dočasných různých opatřeních, které můžeme aplikovat v současné době, kdy čelíme obrovskému tlaku lidí, kteří potřebují určitou ochranu. Vidíme zde, že zde máme tuto možnost, ale na druhé straně hovoříme o tom, že je to vlastně, že je nám líto, že nejsme schopni využít této, tohoto ustanovení. Já se ptám, proč nejsme schopni toho využít. Možná bychom se měli obrátit na komisi. To znamená, že vlastně nedošlo k politickému rozhodnutí využití tohoto nástroje, který máme k dispozici. Dále no, tato zpráva správně hovoří o záležitostech návratu, to je jedna z nejobtížnějších záležitostí i potom nějaký důstojný návrat těchto lidí, to je samozřejmě obrovský problém. Readmise, to je jedna z možností, ovšem v této zprávě se o tom nezmiňujeme, alespoň já jsem si toho nevšiml. Měli bychom zde mít určitou strategii, protože v podstatě vlastně mm, žádná z těchto možností návratu těch to žadatelů by nedávala smysl. Musíme zde mít něco jako strategii, která by byla praktická, která by byla možná, nebo ta aplikace možná, pokud tento nástroj nebudeme mít, tak je zbytečné o tom vůbec hovořit. Dále je to seznam zemí, takzvaných jistých zemí, je, zde, je samozřejmě je zde ale rozdíl mezi zeměmi, které jsou bezpečné země původu a třetí bezpečné země. To je obrovské, obrovský rozdíl, protože na jedné straně jsou to pouze lidé, kteří jsou v tranzitu u těchto zemí a na druhé straně eh, eh, rezidenti těchto zemí. To znamená, že bychom se měli politicky postavit i k této záležitosti, i přesto, že kvalita, syntéza této zprávy je úžasná, je zde několik bodů, ve kterých ještě bychom to mohli zlepšit, protože je to takový katalog bez kontextu trochu, bez konkrétní strategie, která nereaguje na mm, stávající problém a na některé skutečně naléhavé záležitosti. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Depre byl posledním, zdá se, že už se nikdo nepřihlásil o slovo a proto se vracíme ke paní zpravodajce. Ne, tak ještě, ještě se přihlásil pan Pogliese, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, velice stručně. Především si myslím, že je důležité zdůraznit to, že obě dvě spoluzpravodajky skutečně odvedly úžasnou práci. Ten dokument je kvalitní, já jsem si ho přečetla velice pozorně, je to komplexní, velice dobře vyvážený dokument, podle mého názoru skutečně to nebylo jednoduché. My, když jsme <clears throat> viděli, když jste vlastně na počátku vaší práce, jsme si vůbec nemohli představit, jak bude vypadat ten výsledek. My společně s kolegyněmi jsme předložili za naši skupinu asi 10 pozměňovací návrhů, jestli dovolíte, čtyři nejdůležitější bych zdůraznil. 93. Selhání relokačního návrhu těch 160 tisíc žadatelů o azyl, o kterém se hovořilo původně když se podíváme na stávající situaci, jak to vypadá u tohoto relokačního systému, jež navrhovala komise z těch 35 600 hmm. eh, žadatelů o azyl u nás v Itálii až do 4. února pouze asi 107 bylo reakováno podobně tomu bylo i v Řecku asi ze 100 tisíc eh, uchazečů, dále to bylo 382 těchto uchazečů v dalších zemích. Čili my, my se hovoříme o možnosti neomezovat tento počet pouze na určité konkrétní žadatele, konkrétní E, státní příslušnosti. Já si myslím, že by se mělo dojít ke změně, protože Itálie například e, s ohledem na to, že máme mnoho Eritrejců a velice málo Syřanů mezi těmito žadateli, toto propojení na státní příslušnost nám neumožňuje poté skutečně aplikovat eh, realokaci. A dále jsou to ty návrhy readmise, návratu, které nefungují. Potřebujeme zde mít takovou dohodu, protože, pouze, protože zde máme asi 1700 eh, žadatelů tohoto charakteru, zatímco pouze 17, 17 eh, došlo k, k skutečnému návratu. Dále je to propojení s ohledem na spolupráci s jednotlivými třetími zeměmi, pokud jde o readmisní politiku a pokud jde o řízení těchto toků. Děkujeme, pane kolego, a nyní se vracíme k našim zpravodajkám. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala všem kolegům, nejenom těm, kteří vystoupili, kolegům, kolegyním, kteří vystoupili na dnešním zasedání. Ráda bych poděkovala všem, kteří věnovali pozornost tomuto tématu. Judy se o tom zmínila. Jasně, na úplném počátku naší práce to bylo všechno takové zamlžené, vůbec jsme nevěděli, jaká bude agenda komisaře Junkra a tak dále. Ovšem dnes máme k dispozici mnoho legislativních návrhů na stole, které já osobně považuji za Mm, kvalitní základ, na kterém můžeme stavět při přípravě naší zprávy a já doufám, že se se sil dospějeme k rychlému společnému řešení. Ráda bych poděkovala a zároveň ale požádala všechny kolegy a kolegyně o to, abychom udrželi eh, tento přístup, spolupráce abychom skutečně byli schopni přijmout tyto legislativní návrhy, tak jak je předkládá komise. Ráda bych, abychom měli konkrétní vizi, my jakožto Evropský parlament. A samozřejmě ještě jednou děkuji za pozornost, kterou jste tomu věnovali. Děkujeme a nyní Cecil ještě na závěr. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem si poznamenala veškeré návrhy, které zde zazněly. a ráda bych, aby všichni, kdo přišli s konkrétními návrhy, například pan Depré, ehm, máme zde těch 1247 pozměňovacích návrhů. Jak víme, díky všem těmto návrhům, připomínkám, budeme jistě dynamičtější, když nakonec připra- budeme připravovat strategii celé této naší zprávy. Paní Spinelli bych poděkovala za její eh, příspěvky, za pozornost, kterou věnovala našemu tématu. Pan Polinéze, já samozřejmě vím, že je zde problém v oblasti relokačního programu. My na tom pracujeme, snažíme se vzít v potaz veškeré návrhy, které jste předložili za vaší frakci a já skutečně doufám, že budeme schopni to zakomponovat i do kompromisních návrhů. Děkujeme, Cecil. A e, jak už se o tom zmínila e, spoluspravodajka, budeme se snažit nějakým způsobem to všechno zakomponovat a nalézt vhodné hmm. kompromisy. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. Já vám samozřejmě všem zpravodajům, stínovým zpravodajům přeji hodně zdaru v této práci. Tato rozprava byla naplánovaná na delší eh, časové mm, časový úsek naší schůze a my vlastně potřebujeme nyní pana Guenta z DG Home eh, na další rozpravu, kterou jsme počítali až od 16.30. Takže vám tímto všem uděluji krátkou přestávku a v půl páté se zde opět sejdeme protože komise mezi námi zatím ještě není, mnoho zpravodajů, stínových zpravodajů zatím není mezi námi. Všichni, kteří se budou chtít šest se sedmičce, osmičce, devíce a desíce věnovat. To jsou společné body, takže nyní přestávka na kafe až do 16.30. So um, let's continue this afternoon meeting, dear colleagues, after our short call. Milí kolegové, kolegyně, teď po té krátké pauze konečně začínáme takové opravdu nesmírně seriózní téma na našem programu. Je to celý balíček, je to v podstatě celý balíček různých zpráv, které se týkají Evropské pohraniční a pobřeží stráže. Dále je to posilování kontrol příslušné databázy na vnějších hranicích. Evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. A dále jsou to dvě stanoviska. Evropská agentura pro námořní bezpečnost, to je první, a druhé se týká Evropské agentury pro kontrolu rybolovu. Takže všem těmto bodům se budeme věnovat jako balíčku. Pan Rojte je generální ředitel DG Home, kterého mezi námi vítám a který nám představí návrh, který se týká právě toho pohraničního balíčku, tak jak to představila komise v prosinci loňského roku. Po jeho prezentaci zahájíme diskuzi. Nejprve vystoupí zpravodajové, poté dám slovo stínovým zpravodajům a všem těmto bodům se budeme věnovat jako ucelenému balíčku. I diskuse bude probíhat tak, jako kdyby se to týkalo vlastně celého toho balíčku. A poté bych samozřejmě poprosila ještě i nizozemské předsednictví, aby nás informoval o tom, jak to vypadá na radě. A nyní pan Rojte, který má slovo za DG Helm. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážení poslanci, hmm. poslankyně Evropského parlamentu. Přeji vám dobré odpoledne. Uh, Jestli dovolíte, několik minut bych věnoval úvodu balíčku, jež byl prezentován 15. prosince loňského roku Evropskou komisí. Vím, že jste měli před chvíličkou rozpravu týkající se migrace a rád bych vám připomněl to, že v rámci Evropské agendy, která pokrývá migraci, jsme se zaměřili na jednak neregulérní migraci a zároveň na ochranu hranic. A již v květnu loňského roku jsme jasně řekli to, že celou tuto situaci ohledně řízení a kontroly hranic bude muset věnovat větší pozornost a zároveň udělit celému tématu evropský přístup. V posledních několika měsících jsme viděli velice smutný vývoj. pokud jde o právně možné, ale v podstatě unilaterální rozhodnutí jednotlivých členských států opětovně zavést kontroly na hranicích. Různé návrhy, které se týkají tohoto balíčku, našeho balíčku, jsou snahou komise. Snahou komise o komplexnější a koordinovanější řízení našich externích hranic. Celý tento balíček se stává z pěti návrhů, z pěti různých návrhů. Já nebudu nyní popisovat konkrétní návrhy, které se týkají agentury v oblasti rybolovu a bezpečnosti námořní. Jeho charakteru jistě i toto bude předmětem diskuse, ovšem já bych se zaměřila na ty tři první návrhy. Takže jestli dovolíte nejprve několik slov k těm hlavním bodům našeho balíčku pro kontrolu hranic. To znamená, je to vlastně návrh nařízení, který se týká Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Já doufám, že se mnou budete souhlasit v tom, že to reaguje na nové politické výzvy a realitu Evropské unie v tomto ohledu. Úplně na úvod bych řekl, že chceme pokročit velice rychle u tohoto našeho návrhu. Všichni jsme si vědomí toho, že v posledních eh, několika letech jsme viděli na stole různé návrhy, které trvaly dlouhou dobu, probíhaly dlouhé období, byl to obrovský tlak na naše občany, a my skutečně chceme prokázat našim občanům, že je možnost kolektivnějšího řízení našich vnějších hranic. A proto vás prosím i e, jménem pana komisaře Avramopulose, který je politickým tvůrcem tohoto návrhu, ale zároveň samozřejmě komise jako celek, Rád bych vás jejich jménem poprosil o co možná nejrychlejší postup v tomto ohledu v rámci legislativního postupu a zároveň jsem nesmírně potěšen, že zdiž máte zpravodaje pro tuto problematiku a těším se na spolupráci s panem Pabrexem i s jinovými zpravodaji k tomuto tématu. Budeme se snažit pokročit u této problematiky co možná nejrychleji. Čili o co nám jde? Snažíme se, aby to, o čem jsme diskutovali již dlouhou dobu, vzít skutečně seriózně, vážně, to znamená integrované řízení našich hranic. My jsme o tom dlouze diskutovali, máme mnoho dokumentů k tomuto tématu, ovšem v reále máme na jedné straně národní pohraniční stráž, pobřežní stráž, um, pokud teda mají pobřežní stráž. A na druhé straně máme malou agenturu, já jsem to již několikrát zdůraznil. Je to agentura, která možná, když se podíváme na počet jejich zaměstnanců, je schopna hm, možná tak asi chránit Evropský parlament. Ovšem žádné naše externí hranice rozhodně ne. A my se snažíme vytvořit takovou strukturu založenou na dvou pilířích v oblasti evropské pohraniční a pobřežní stráže. Jednak to bude agentura, která se bude zabývat touto problematikou, a na, to znamená evropského charakteru, a na druhé straně národní integrovaný systém, který by byl součástí mhm. celého tohoto evropského systému. Byl by integrován do tohoto systému tím, že stanovíme sdílené odpovědnosti, to znamená národních orgánů pro pohraniční stráž a touto evropskou agenturou. Ve stávající situaci vidíme, jak skutečně potřebné mm, jsou obě tyto záležitosti vzhledem na stávající situaci a diskuze k tomuto tématu probíhají již dlouho. Co navrhujeme? Jednak eh, takové jasnější zapojení této agentury, Evropské agentury, pokud jde o prevenci krizových situací. Prevence krizových situací je, že je propojena s určitým hodnocením slabých míst, pokud jde o stávající systémy pohraniční stráže. Agentura, jež by se těšila vlastně takové posílené roli. Já se tomu ještě budu věnovat. Měla by možnost hodnotit tato slabá místa jednotlivých členských států a jejich kapacitu řízení vnějších hranic. průběhu diskuzí zaznělo mnoho příspěvků, nebudu konkrétně hovorit, hovořit o tom, ze které strany, které volaly po určitém hodnocení toho, jak vypadá stávající situace. Všem to si myslím, že je opravdu eh, něco, že bychom přišli s křížkem po funuse. My musíme dělat analýzu těchto slabých míst v okamžiku, kdy ještě můžeme zasáhnout, a ne ex post. Toto je jeden ze základních prvků se kterým přicházíme v rámci návrhu pro tuto agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž. Druhý bod. Politicky nesmírně zásadní a to je možnost přímé intervence této agentury. Jde o poslední možnost nebo takovou vlastně poslední možný zásah. Kontrola externích hranic členského státu, pokud se stane neúčinnou, tak riziko toho, že by to ohrozilo fungování celého Schengenu, a právě v takové situaci by agentura mohla zasáhnout a přijmout naléhavá opatření v takové krizové situaci. Samozřejmě, že tento zásah by byl proveden na základě rozhodnutí a analýzy komise. My zde počítáme s různými bezpečnostními opatřeními, jež by zajistila to, aby nebylo, vznikl konflikt mezi suverenitou konkrétního státu a zásahem ze strany Evropské agentury. Rovněž se snažíme v rámci celkového etablování této agentury napravit veškeré nedostatky, které jsou již jasné v současné době. To znamená ty týmy rychlého nasazení, rychlé intervence, nebo například eh, to, že Frontex volá po posílení v rámci fungování u hotspotů na řeckých ostrovech, v Itálii, protože v současné době nemáme dostatečný závazek ze strany členských států vyslat ty mm, příslušné pracovníky v příslušném čase pro pokrytí úkolů identifikovaných agenturou Frontex. Proto navrhujeme povinný mechanismus, který by tímto způsobem schromažďoval zdroje z jednotlivých členských států. Jistě si dovedete představit, že to je rovněž předmětem vášnivé politické debaty. Další věc, kterou navrhujeme, je posílená spolupráce. Posílená spolupráce určitých konkrétních funkcí pobřežní stráže. Proto jsme přišli s určitými pozměňovací návrhy k nařízení EMSA. Vím, jak to funguje, protože 8 let jsem byl aktivní v dozorčí radě EMSA agentury. Vím, že toto je téma, které rovněž je kontroverzním tématem a jistě se zúčastníte rozpravy i společně s jinými výbory ohledně tohoto nařízení. A poslední velice důležitý bod, podle mého názoru, ano, přicházíme s novým přístupem k evropskému systému pohraniční a pobřežní stráže. Ovšem neznamená to, že bychom Frontex eh, úplně rozložili. Ne, jde o určitou kontinuitu. Tato agentura o které hovoříme, by byla postavena na základech, které máme k dispozici, na tom, co Frontex již má, jak vypadá, jak funguje a tak dále. Druhý návrh, to je cílové um, zaměření na Evropský šengenský kodex, pokud jde o systematický, systematickou kontrolu občanů na vstupu a výstupu. Víte, že tento kodex, v současné době šengenský kodex, vyžaduje systematické kontroly uh, u příslušníků třetích zemí na vstupu a výstupu do Evropské unie. Zároveň je naší povinností kontrolovat platnost jednotlivých cestovních dokumentů evropských občanů při přechodu těchto hranic. Ovšem není naší povinností systematicky kontrolovat všechny tyto data v rámci šengenského informačního systému, pokud jde o národní databáze, ztracené dokumenty, ukradené dokumenty při vstupu a výstupu v rámci EU. Po zkušenostech, po těch událostech, které jsme zaznamenali, pokud zde o teroristy, o pohyb těchto teroristů, jejich dokumenty a tak dále, máme pocit obecně, že je zapotřebí zavést systematické kontroly na externích hranicích EU občanů, ať již na vstupu či výstupu. V rámci EU my jsme přišli s tímto návrhem. Myslíme si, že je možné to zavést na letištích, na pozemních a námořních hranicích. Máme pocit, že s ohledem na objem a komplikace kontrol je zde odůvodněná žádost o dočasné výjimky, pokud jde o pozemní a námořní hranice, samozřejmě na základě hodnocení rizika. Agentura pro Evropskou pohraniční a pobřežní stráž by i v tomto návrhu hrála svou roli. Toto je druhý návrh za naši stranu. A třetí návrh, se kterým přicházíme, se týká určité aktualizace. Možná bych mohl říci vytvoření solidnějšího právního základu něčeho, co již existuje. A to jsou evropské cestovní doklady pro navracení. Třetí země to často neuznávají a pokud chceme mít efektivní politiku navracení těchto žadatelů, přicházíme s technickým návrhem, jež by nám umožnil zavést eh, evropský cestovní hmm. doklad, jež by identifikoval ty osoby, které jsou součástí rozhodnutí, který se týká návrat, bude mít uniformní formát, posílené bezpečnostní prvky, jež umožní eh, posílené stanovisko z naší strany, pokud jde o readmisi těchto osob. Vážená paní předsedající, to je několik bodů na úvod, takový stručný přehled třech z těchto pěti hlavních návrhů, se kterými komise přišla. Těším se na živou debatu tématu a jistě i pan komisař Avramopoulos bude ovšem informován a jakmile vaše diskuze pokročí, zapojí se aktivně do této problematiky a nyní se těším na vaše dotazy a argumenty úplně na závěr prozba, to je vlastně má první prozba. Prosím, abychom se všichni snažili pokročit u tohoto dosie, co možná nejrychleji u tohoto návrhu, tak aby tento nový evropský systém, nová agentura pro pohraniční a pobřežní stráž byla funkční, co možná nejdříve a mohla reagovat na stávající krizi. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Rutem za to, že jste nám takto detailně celou problematiku představil. Teď se dostáváme k diskusi. První dostanou slovo zpravodajové těchto složek, pan Mavrix, paní Makovej, a potom s paní Stevens, to jsou tady body 6, 7 a 8 podle pořadu jednání a potom stínoví zpravodajové. Pan Niedermüller, paní Keller, pan Punliez, paní Björk, paní Swinberg. Jako stínový zpravodajové ještě paní Intervelt. A poté ostatní kolegové, kteří chtějí vystoupit, pan Collio, paní Sipl, paní Spinelli, pan Depré, pan Zdechovský a pan Kirkhope. Tolik tedy postup, tedy nejprve zpravodajové, jako první pan Fabrix. E, děkuji, Kingo, a děkuji komisi za prezentaci. Ano, těším se na spolupráci se všemi, kteří chtějí spolupracovat a kteří jsou tomuto projektu oddáni, projektu pro pohraniční a pobřežní stráž. Musím říct, že toto je jeden z návrhů komise, který podle mého názoru má dvojí roli. Jednak myslím, že se jedná o roli velice důležitou, protože dává možnost Evropské unii skutečně pomáhat, skutečně řešit migrační krizi, kde jsme všichni na jedné lodi, ale za druhé je to také velice důležité proto, protože když s tímto tématem uspějeme, tak můžeme našim voličům ukázat, bez ohledu na to, z které strany, z jakého regionu, z které země pocházíme, že Evropská unie to myslí vážně a že je efektivní. Já se velmi těším na spolupráci se všemi kolegy, stínovými zpravodaji a dalšími, protože si myslím, že tato složka nás skutečně může sjednotit. Samozřejmě jsou témata, na která máme každý trošku jiný názor nebo trošku jiné řešení, ale toto je téma, které je nám společné, protože je ve společném zájmu. A myslím si, že každý, komu je budoucnost Evropské unie drahá, a každý, kdo chce skutečně řešit problémy, které máme, nejen slovy, ale činy, tak toto je skvělá příležitost. Ten harmonogram není snadný, ale jsem si jist, že když budeme držet při sobě, tak to zvládneme. Rád bych řekl, že tento dokument, nebo řekněme přijetí tohoto dokumentu, rovněž eh, naplňuje hodnoty všech těch, kteří říkají, že je potřeba zachovat otevřené hranice. a že je potřeba pomáhat žadatelům o azyl a uprchlíkům, protože nedovedeme si představit otevřené hranice, pakliže by měly být i nekontrolované. Takže tímto musíme začít a pak můžeme jít postupně dál. Takže já bych řekl, že pokud někdo má na mysli evropské řešení, ať už jakékoliv krize, tak právě tento dokument je takový dokument, který říká, ano, takové řešení máme. Samozřejmě zde budou eh, různé drobné otázky, které Evropská komise již nastínila, které mohou být i kontroverzní, třeba jako otázka, jak bude spolupracovat komise, rada, jak budou spolupracovat členské státy a agentury, ale zde bych rád odkázal na určité britské diplomaty bez ohledu na Brexit žádné otázky nevyřešíme, budeme-li pouze sedět v ušáku, ať už s doutníkem nebo u dobrého vína. Prosím, nečekejme moc dlouho. Děkuji. Teď má slovo paní Makovej. Děkuji, Kingo. Děkuji komisi za prezentaci. Ráda bych hned na úvod řekla, že šengenské nařízení je potřeba modifikovat. Lidé, kteří žijí v Evropě, se bojí, jsou nejistí vzhledem k tragickým událostem v Paříži, Istanbulu a vzhledem k obtížím, kterým čelíme při řízení migrační krize. Blíží se k nám stále více migrantů. A už několikrát zaznělo, že v celé řadě členských států je prevalentní xenofobie. Já s tím nesouhlasím. Myslím si, že ten problém, kterému dnes čelíme, je v podstatě v tom, že Evropská unie nebo některé členské státy přicházejí s neopodstatněnou politikou. Nelze z toho obvinovat naše občany, kteří se bojí. Spíše je potřeba se dívat na chyby, které jsme spáchali, jít dál, měnit věci do budoucna, napravovat chyby, které se staly. Ano, je to krizová situace a proto potřebujeme na ní jako na takovou reagovat. Procházíme krizí, je potřeba na ní jako na krizi reagovat. Vnější hranice Evropské unie jsou momentálně jedinou příležitostí, kde a jak věci napravit. Kde řešit věci, jako je například radikalizace mladých lidí přicházejících ze Sýrie, anebo kohokoliv jiného, kdo přichází do Evropské unie. Z textu chápu, že veškeré takovéto systematické kontroly mají být nyní navýšeny a mají být i prováděny na každé osobě přicházející nebo odcházející do a z Evropské unie. A to znamená, eh, co se týká například nelegálního obchodu s lidmi, měli bychom eh, být schopni poměrně efektivně s tímto problémem bojovat na základě informací z členských států. Ale navýšíme rovněž opatření na vnějších hranicích Evropské unie, nebudeme se zaměřovat pouze na hranice vnitřní v šengenské oblasti. Takže budeme kontrolovat všechny, ať už přichází nebo odchází z EU, budeme kontrolovat národnost, doklady totožnosti a tak dále. Co se týká textu komise, ten není jasný. Často hovoří o hranicích EU, pak eh, najednou zase hovoří o bezpečnosti pro občany EU, ale my jsme všichni občané EU a to i členské státy, které nejsou v šengenském prostoru, jako Bulharsko, Rumunsko nebo Chorvatsko. Takže hovoří se o vnějších hranicích EU. Ale ona ta hranice je jenom jedna, musí zahrnovat všechny členské státy, že ano. Všichni musí být chráněni stejným způsobem. Není možné chránit některé občany EU víc než jiné občany EU. A je potřeba ptát se na toto. Co by se stalo, kdyby Evropská unie čelila situaci, ve které by například docházelo k praní špinavých peněz v Rumunsku, Bulharsku nebo Chorvatsku a ty peníze by se používaly na financování teroristických operací. Samozřejmě to by nebylo pro nikoho příjemné. A proto je potřeba chránit všechny schodně, ať už jsou členy Schengenu nebo ne. Pak je potřeba zajistit schodný přístup do šengenského informačního systému. Rumunsko takový přístup už léta má a využívá informace z něj. Doufám, že v těchto a dalších oblastech komise své formulace ještě vyjasní, tak aby mohla proběhnout skutečná diskuse na toto a další téma. Příští týden ve Štrasburku by měla proběhnout schůzka s komisí. To bych chtěla navrhnout. Na příští týden do Štrasburku. Děkuji vám, paní Makovej. Paní Stevens má slovo. Teď tedy hovoříme o e, dokumentech neoprávněně e, se e, zde nacházejících e, příslušnících třetích států. Děkuji ano, já nahrazuji pana Hale Aho a mluvím jeho jménem. Chci poděkovat komisi za dnešní prezentaci. Navracení těch, kteří eh, se nekvalifikují pro mezinárodní ochranu v EU, musí být prioritou pro celou EU. Zvýšení míry návratu pro neregulérní migranty je naprosto zásadní. Pakliže, má, pakliže se má EU v příštích 12 měsících s krizí vyrovnat je potřeba uvolnit kapacity a prostředky pro skutečné žadatele o azyl. Statistika o návratech mluví sama za sebe. Není možné se nadále spokojovat s mírou návratu 40% u těch hm, kategorií, kterým nepřísluší azyl. Stávající cestovní dokumenty pro EU byly vytvořeny v roce 1994 a už dále nejsou vhodné eh, pro svůj účel. Proto tyto návrhy vítám. K dnešnímu dní je celá řada třetích států neochotna akceptovat eh, dokumenty o návratu z členských států EU, protože se jedná o nekvalitní dokumenty, které zvládne vytvořit kdokoliv, kdo má eh, například Adobe Photoshop. Budeme-li mít jednotný dokument pro celou EU o návratech, ne, nedáme tím možnost eh, třetím státům nadále odmítat navracené migranty na základě jejich dokumentů. Proto je potřeba zajistit vyšší technické a bezpečnostní standardy, zejména co se týká e, různých ochranných e, značek proti padělání a falzifikaci. Samozřejmě tento návrh není všelek a i nadále budeme mít v cestě celou řadu překážek, včetně mimo jiné obtížných diplomatických vztahů a v některých případech naprosto zkrátka neochotu e, jakékoliv spolupráci ze strany třetích států. Z návrhu není moc jasné, do jaké míry je to nedokonalé uplatňování návratu odvislé od nejednotnosti těchto dokumentů a do jaké míry je odvislé od neochoty třetích států přijímat zpět své občany. Předpokládaný výsledek, dopad tohoto návrhu je něco, na co bude se potřeba zaměřit a diskutovat to s komisí detailněji. Ale tím, že zharmonizujeme formát, zvýšíme flexibilitu zrychlených postupů, snížíme administrativní zátěž, náklady na variace a čekací období se jednoznačně posouváme správným směrem. Je potřeba jednat robustně a realisticky a jsem přesvědčena, že se nám bude daleko lépe dařit navracet eh, žadatele o azyl, kteří nemají nárok na azyl, pakliže se třetí státy nebudou muset vypořádávat z 28 formuláři ve 28 režimech ve 28 eh, jazycích. Je škoda, že tyto dokumenty nebudou používány například v našich vztazích s Pákistánem, ale jsem přesvědčena, že do budoucna se toto změní. Tento dokument o návratech musí být i součástí konkrétního postupu ze strany EU, jak zavést efektivnější dohody o readmisích s třetími státy a musí být propagován jak v bilaterálních, tak ve všech ostatních vztazích s třetími státy. Nakonec, tato opatření se nijak nedotknou těch, kteří dostanou azyl, pouze se chceme zkrátka zbavit těch, kteří na azyl nárok nemají, abychom zlepšili efektivitu a všeobecně fungování azylového systému v EU a abychom obnovili důvěru našich občanů uspořádám první schůzku se stínovými zpravodaji, kde naplánujeme další práci. Těším se na další spolupráci se všemi kolegy a Evropskou komisí tak abychom toto důležité opatření co nejrychleji dostali pod střechu a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji paní Stevens. Teď má slovo, teď mají slovo stínoví zpravodajové. Máme zde celou řadu eh, žádostí o slovo. Teď vám přečtu seznam jmen. A pokud ještě nějaký další stínový zpravodaj chce vystoupit, tak to musí říct teď. Pak to uzavřu pan Niedermiller, paní Keller, pan Poliese, paní Björk, paní Svinberg, paní Intervelt, paní Sargentini, paní Luňáček. To jsou tedy stínoví zpravodajové. Mhm, tak ještě paní Sipl a paní Kodrická jako stínoví zpravodajové, ano, je to tak? Paní Stevens taky, aha. Dobře. Takže pan Niedermiller. <coughs> Thank you very much, Madam Chair. I try to... Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím vzít to velice stručně. Nejprve bych chtěl poděkovat komisi a osobně vám, pane Rite, za to, že jste nám představil návrh na vznik nové agentury. Jsem si naprosto jistý, že proběhne ještě mnoho kvalitních a zajímavých diskuzí o zprávě hranic a zároveň také o budoucnosti Evropy já jsem dnes ráno hovořil, eh, dnes odpoledne hovořil s panem Pabriksem a shodli jsme se na tom, že budeme pracovat velice rychle a dynamicky, abychom co nejrychleji pokročili. Zároveň ale eh, chci říci, že si myslím, že pokud podobná agentura fungovala už na začátku uprchlické krize, pak bychom nyní byli v lepší situaci. Eh, do značné míry souhlasím s přístupem komise. Schengen je jedním z hlavních výdobytků Evropské unie, který je samozřejmě třeba chránit. A první linie obrany musí se nacházet na vnějších hranicích. Na tom se všichni shodneme. Jde tedy o velice důležité téma a myslím si, že opravdu potřebujeme integrovanou agenturu a integrovanou zprávu hranic. Zároveň samozřejmě bezpečnost občanů je klíčová. Na druhé straně ale nepotřebujeme politiku, která by e, vedla ke strachu a která by vedla ke kolektivní stigmatizaci. To není ten správný přístup. Potřebujeme rovnováhu mezi svobodou a bezpečností. E, velice vítám, že v návrhu je obsažena obecná povinnost členských států e, vyměňovat si informace protože právě ty tolik potřebné informace a sdílení dat mezi eh, orgány členských států, touto novou agenturou EASO, Europolem a dalšími příslušnými agenturami bude zajištěna, přičemž ale budou respektovány, respektována základní práva eh, na ochranu osobních údajů. To si myslím, že je klíčový prvek úspěchu této agentury. A ještě poslední obecnou připomínku. Eh, já chápu, že tento návrh se snaží řešit výzvy, před kterými Evropská unie stojí, e, jako je problém s lidskými zdroji v některých členských státech nebo nedostatek e, potřebného vybavení. My musíme vybudovat silnou a schopnou agenturu. Nestačí sousadit se pouze na e, některé krátkodobé výzvy. Myslím si, že musíme přemýšlet dlouhodobě. A já s si, já bych se rád ještě zeptal, jakou roli ta agentura bude mít, až krize pře- pomine. Děkuji, paní Keller. Děkuji, eh, také děkuji eh, panu zpravodaji. Eh, k návrhu Frontexu. Já přesně nevím, jak, tady vlastně, jak to, že tady vlastně vzniká jak si Evropská pohraniční stráž, pokud vezmete Frontex a národní agentury, tak dohromady to nazvete Evropskou pohraniční stráží. Já v tom nevidím přesně ten kvalitativní rozdíl. Potom bych se chtěla zeptat komise, jak to, že tolik spěcháte s návrhem o Frontexu. Parlament vždycky pracuje rychle, většinou problém není v nás, ale v radě, ta vždycky všechno blokuje a e, já jsem si jistá, že všichni chtějí pracovat rychle, nicméně zároveň potřebujeme respektovat normální proceduru. To znamená, že nemůžete stanovit termín lhůtu pro trialog. Leda, že by rada souhlasila se vším, co parlament řekne, což si nečekám. Takže proč přesně tak spěchat? E, konec konců před několika lety jsme zreformovali mandát Frontexu a teď to z ničeho nic děláme znovu. A je to mandát, který aspoň doufám má nějakou dobu vydržet. Takže bychom ho měli eh, zanalizovat důkladně a ne eh, rychle, nějak samoučelně rychle. Naš, eh, prioritami zelených jsou témata jako základní práva, potom také pátrací a záchranné akce které jsou ještě dále oslabeny radou. A možná byste nám mohl vysvětlit, proč tomu tak je, protože pátrání a záchrana je samozřejmě velice důležitým úkolem Evropské pobřežní stráže. Pokud jde o eh, parlamentní a veřejnou kontrolu a základní práva, tak je důležité, aby e, tato témata zůstala v kompetenci Frontexu. V tom vašem návrhu získává Frontex bezprecedentní e, kompetence a možnosti zasahovat e, do záležitostí členských států a rozhodovat o otázkách ochrany základních práv a k otázce parlamentní kontroly a veřejné kontroly, tak tady také to nestačí. Pokud nezměníte základní strukturu Frontexu, potom vlastně nevolený úředník bude rozhodovat o tom, co mají a nemají dělat členské státy. A to si nemyslím, že je správná cesta. A ano, je hezké, že tam máte mechanismus stížností, ale všichni si uvědomujeme omezení mechanismu stížností. Ten jaksi ne, nezmůže všechno. Je zapotřebí, aby mechanismy základních práv byly posíleny a aby byly zavedeny zavedeny nové, pokud mají být takto rozšířeny pravomoce Frontexu. Minule jsme nedoře- při minulé reformě Frontexu jsme nedořešili otázku odpovědnosti kdo to má na starosti, kdo má odpovědnost za příklad za porušování lidských práv. To je problém, který se v kompetenci Frontexu směžuje, směšuje s kompetencemi členských států a je problém, když vybavení je vlastně ve společném vlastnictví a je to čím dál složitější. Kromě toho je tu ještě problém článku 18, který dává Frontexu právo intervenovat v členském státu proti jeho vůli což je poměrně problematické a zejména eh, by nás zajímalo, jak se to slučuje s článkem 20, kdy ten členský stát, který eh, je, proti jehož vůli se to děje, má instruovat misi Frontexu. Takže to je situace, kdy členský stát nechce Frontex na svém území, ale přitom mu má udílet instrukce a k tomu ještě má přijímat odpovědnost za všechno, co se stane na jeho území podle mezinárodního práva. Takže tady vidím rozpor, který se nepodaří příliš snadno vyřešit. Takže mohli byste nám vysvětlit, jak přesně tohle má fungovat. Děkuji. Děkuji, pan Pogliéze. Děkuji, paní předsedkyně. Já hovořím jménem paní Mussolini, která je stínovou zpravodajkou pro zprávu o e, ilegálně pobývajících státních příslušnicích třetích zemí. Paní Mussolini nemohla přijet do Bruselu, tak hovořím za ní. Za prvé musíme si uvědomit, že politika navracení e, do posud selhává, alespoň částečně. V, v roce 2014 36 e, vyhoštěných migrantů bylo navráceno do své země původu. A prostřednictvím tohoto nařízení eh, doufejme se ten systém významně zlepší. tím, že budou existovat evropské cestovní doklady, doklady pro návrat, budou zapotřeby vysoké bezpečnostní standardy a půjde o zlepšení oproti stávajícím cestovním dokladům, což už řekla i paní Stevens. Jde o dokument starý 21 let z roku 1994, který vznikl v naprosto odlišné době. Musíme harmonizovat eh, technické aspekty toho evropského cestovního dokladu pro navracení, abychom se vyhnuli případům padělání takovýchto dokladů. Zákonodárné orgány v Evropské unii by ale neměly se zabývat tím, kdo tyto dokumenty má vydávat. To by mělo zůstat v kompetenci členských států. Děkuji. Naše zpravodajka pro pobřežní a e, pohraniční stráž Marina Albiol tu není, tak já budu hovořit jejím jménem. A musím začít bodem e, a sice tímto. Pokud bychom měli sdílenou zprávu e, hranic, pak bychom mě, pokud máme společno, společné hranice, pak bychom je měli společně chránit. A e, tady nejde o to, zda ukážeme nebo neukážeme občanku na hranicích. Jde tady o to, zda přijmeme odpovědnost za hoštění uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy. Máme-li sdílenou hraniční kontrolu, pak bychom měli mít sdílenou odpovědnost za přijímání uprchlíků. Tak to ale není. Přitom to patří k sobě. E, komise by to neměla oddělovat jedno od druhého, tak jak to dělá. Statisíce lidí ve více než 100 městech se zmobilizovalo eh, kvůli bezpečnému průchodu, ne kvůli tomu, aby se zavřely hranice a aby bylo ještě těžší dosáhnout bezpečnosti v Evropě. Protože eh, hlavní problém pro nás eh, je s využíváním termínů jako ochrana hranic, obraná linie a tak dále. Snímání otisku prstů a registrování je problém. Tady už má Frontex kapacity. Nicméně já v tom vidím v podstatě to, že to má zastavit lidi a stížit jim eh, jejich snahu dostat se do bezpečí. Ta jejich cesta potom bude těžší a proto také mnohem smrtelnější. A k něčemu takovému my nemůžeme eh, se přihlásit a přistoupit na to. Potom k dalším věcem, které nám dělají problémy, patří ten mandát zasáhnout bez souhlasu členského státu. To není eh, pro nás přijatelný návrh, jak už tady řekla jedna předřečnice. Když vlastně to bude situace, kdy eh, ne, nezvolení lidé budou rozhodovat, kdy intervenovat a na jakém základě. A to se nám nezdá jaksi v pořádku z pohledu mezinárodního práva či základních práv. Pokud jde o základní práva a lidská práva, není tady vyjasněná odpovědnost. Kromě toho je tu mandát k operacím ve třetích zemích, což nám dělá značné problémy. Mandát eh, posilovat operační aktivity, pokud jde o navracení. Já si myslím, že to, jak eh, rychle, jak narychlo je tento návrh připraven, je poměrně znepokojivé vzhledem k tomu, že panuje naprostá patová situace, pokud jde o distribuci a sdílení odpovědnosti za uprchlíky. Eh, pokud jde o záchranné a pátrací operace, tady eh, to má být solidarita s Řeckem, kde uvízly tisíce uprchlíků. To je naléhavá situace a kromě toho je naléhavě potřeba vytvořit bezpečné průchody. Děkuji paní Intfeld. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit o revizi šengenského hraničního kodexu. Na jedné straně moje frakce je velice pro společné řízení vnějších hranic šengenského prostoru. Tohle už požadujeme velice dlouho, takže nesouhlasím se zelenými ague. Nicméně to neznamená v prvé řadě přijímání opatření jaksi instinktivně. A nezam, neznamená to také uzavření hranic. Zpráva hranice je něco jiného než uzavření. A když se vezmu ty návrhy na revizi šengenského kodexu, tak nejprve bych se chtěla zeptat komise, kde je posouzení dopadu. Protože eh, komise už má ve zvyku, stejná komise, která razí lepší zákonodárství, si jaksi zvykla přeskakovat posouzení dopadu u všech témat, všech, u všech návrhů, která se týkají bezpečnosti a vnitřních věcí. Takže já bych ráda viděla nějaké posouzení dopadu, protože tohle téma se neobjevilo včera, že bychom ho museli eh, schválit takto rychle, že by se nestihlo posouzení dopadu. Eh, k tomu bych chtěla ještě vysvětlení, eh, v jakém vztahu je tento návrh k balíčku inteligentních hranic nebo k evropskému PNR. My máme nástroje a návrhy nástrojů na kontrolu lidí na hranicích a na sledování jejich pohybu a mě by zajímalo, jak to všechno do sebe zapadá. A ve stejném duchu bych se ještě chtěla zeptat, Jak už jsem říkala, moje frakce už dlouho požaduje e, pořádnou Evropskou pohraniční a pobřežní stráž, ale nevím, proč najednou z ničeho nic se to musí dělat e, v souvislosti se zahraničními bojovníky, což jsou vlastně evropští občané. Já jsem myslela, že na tohle máme e, PNR. Pokud víme, kdo to je, proč je potřeba kontrolovat i všechny ostatní občany? To není úplně důvěryhodné zdůvodnění. Taky bych ráda pochopila uh, otázku proporcionality, protože uh, to, co navrhujete, je vlastně biankošek. Jako biankošek na kontroly. Každý musí být uh, zkontrolován, pokud není uvedeno jinak. A proč to neudělat opačně? Zacílené kontroly pouze v případě, kdy je to nutné, kdy existuje riziko. To by dávalo smysl, a ne naopak, čili tak, jak to tady je. Kromě toho eh, by mě ještě zajímalo, protože to mi z toho dokumentu není jasné, na jakém základě se ty zacílené kontroly budou odehrávat, protože to je ponecháno otevřené. Mně to zní jako profilování. Zní mi to jako rasové profilování, ale pokud to tak není, eh, pak mi prosím vysvětlete, na jakém základě to bude probíhat. Dále jste zmínil databázi, eh, podle které se budou kontrolovat doklady eh, evropských občanů, bude to SIS eh, a databáze Europolu o ukradených a ztracených dokladech. To ale není úplný seznam. Pak tam ještě píšete relevantní databáze. Jak, které databáze to jsou? To byste měli specifikovat. A konečně by mě zajímalo, co s těmi daty potom bude. Budou ukládána, budou ukládána všechna data o všech kontrolách, bude se to nějak zaznamenávat, ať už se najde schoda nebo ne. To jsou informace, které potřebujeme, pokud se máme pustit do seriózní debaty. Děkuji, paní Kudrická. Thank you. Um... Děkuji. Nejprve bych chtěla zmínit, že moje frakce velmi podporuje toto pozměnění eh, kodexu vnějších hranic. Je to návrh, který je pro nás velice důležitý, a není pochyb o tom, že efektivní kontroly vnějších šengenských hranic jsou zásadní eh, pro eh, zachování vnitřního šengenského prostoru volného pohybu. Ten návrh eh, je také velice důležitou reakcí na teroristické útoky, Všichni víme, že někteří eh, evropští občané podléhají vlivu teroristických ideologií a cestují do konfliktních zón, kde podporují teroristické skupiny. Proto podle mého názoru evropští občané by měli být naší nejvyšší prioritou. A tyto kontroly jsou součástí opatření, která jsou zapotřebí eh, pro zachování vnitřní bezpečnosti členských států. Eh, Kontroly na vnějších hranicích nám umožní identifikovat eh, takovéto osoby a minimalizovat ohrožení pro vnitřní bezpečnost v šengenském prostoru. Obecně vzato eh, tento návrh odpovídá na výzvy budoucnosti a měli bychom i nadále zůstat zavázáni eh, cílu bezpečnosti v šengenském prostoru a proto vnější hranice musí být zajištěny efektivněji. K čemuž patří e, výměna osobních údajů efektivním způsobem. Pokud jde o ochranu e, osobních údajů, domnívám se, že systematické kontroly v databázích se dělají na principu hit nebo no hit, tedy schoda nebo neschoda. Takže v případě, že osoba nepředstavuje riziko, pak nebude ta kontrola registrována a ta data nebudou nadále zpracována. V tom návrhu jsem si všimla jedné věci, která se týká systematických kontrol na letištích ty mohou mít eh, nerovnoměrný dopad na eh, tok eh, provozu na hranicích. To by si žádalo určité pozměňovací návrhy, ke kterým se vrátíme, jakmile zpravodaj, zpravodajové předloží zprávy. Chtěla bych se zeptat komise, jaký dopad budou mít systematické kontroly na efektivitu infrastruktury na letištích a kdo za to bude platit. Děkuji. Děkujeme, paní Kundrická, a nyní paní Wimberg. Děkuji za slovo a děkuji za informace. Já jsem stínovou zpravodajkou k bodu 7 a 8 a začnu nejprve bodem 7, což jsou kontroly v relevantních databázích na vnějších hranicích. My jsme pro tento návrh, ale domníváme se, že je nesmírně tragické, že bylo zapotřebí dvou závažných teroristických útoků, abychom si uvědomili potřebu posílit hraniční kontroly. Konstatuji také, že máme dobré, dobré databáze jako SIS, a je nesmírně důležité posílit hraniční kontroly, abychom chránili nevinné e, Evropany před džihadisty a teroristy, e, kteří se v podstatě bez překážek mohou nyní pohybovat po Evropě. E, chtěla bych k tomu také říci, že tento návrh je krok správným směrem, nicméně, že nestačí. Pokud chceme brát bezpečnost našich občanů vážně, musíme dát členským státům právo zavést vlastní hraniční kontroly. A jak jsem říkala, jsem stínovou zpravodajkou také k tomu nařízení Rady o evropských cestovních dokladech pro navracení. To si myslím, že je velice důležitá iniciativa. Navracení ilegálních migrantů je velkým problémem ve Švédsku, odkud pocházím Evropská e, unie přijala opatření, která byla jenom takovou střelbou do vzduchu. V naří... Ve článku 3 tohoto nařízení se hovoří o formátu cestovních dokladů a píše se tu, že má být udáno e, občanství. To bude problém, protože většina ilegálních migrantů odmítá podat informace o svém původu a o tom, odkud přijeli. Takže jak vyřešit tento problém? u těch cestovních dokumentů. Ve Švédsku máme také problém s třetími zeměmi, jako Afghánistán, které eh, odmítají přijmout legálně vyhoštěné afgánské občany ze Švédska. Jak tyto cestovní doklady vylepší situaci, pokud třetí země odmítne přijmout eh, občany, které jsou prokazatelně jejich občané? Takže jaké země vlastně budou přijímat tyto nové cestovní doklady? Děkuji. Jo, Mrs. Sargentini. Děkujeme a no, nyní má slovo paní Sargentini. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve, pokud jde o cestovní doklady pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, i zde nám chybí analýza dopadu. Evropská komise spěchala při přípravě tohoto návrhu a proto si myslím, že to je špatně. Sdílím dotazy, které předložila paní Stevens. Zda jde opravdu teda pouze o to papírování a zda je to teda sepsáno v jednom z evropských 23 jazyků a vytištění, nebo spíše otázka toho, zda třetí země chce či nechce přijmout své vlastní občany. Pravděpodobně nejde tak o to vyhoštění dané osobě, ale o to zajištění přijetí dané osoby ve třetí zemi. My vidíme, že toto je nesmírně obtížné. Jsou zde lidé, kteří chtějí například se vrátit. U nás opravdu jsme měli několik takových případů konzulátu, kteří skutečně žádali obhodné příslušné dokumenty, aby se mohli vrátit domů a byl to veliký problém. Já, pokud je o standardizovaný postup, pro vyhoštění, to si myslím, že s tím nemám problém. Pokud bychom měli takovou opravdu pochopitelnou politiku v tomto ohledu, která by umožnila spolupráci se třetími zeměmi, proti tomu nic nemám. A ovšem problém, to je propojeno s něčím, o čem se zmínila Skakele, ten návrh toho společného postupu v oblasti pohraniční, pobřežní stráže. Řekněme, že Nizozemí by nechtělo um, spolupracovat, Belgie by nás chtěla v tom zastoupit, řekněme, že by odhalila nějakou loď s, s která, kde by byly, teda lidé, kteří by byli Mm, pašování nebo možná i nějaké drogy a tak dále. Ovšem na koho by se obrátili? Na nízozemí nebo na belgické soudy? Jak by to fungovalo? A pokud by pohraniční a pobřežní stráž fungovala na základě národní legislativy a lidé by nám umřeli na lodi, protože prostě jsme je nezachránili včas nebo jsme prostě něco neprovedli řádně, lidé by nám tam umírali, tak najednou by tam byly disciplinární opatření, členský eh, článek 20 proti danému členskému státu, ovšem jak by to fungovalo, proč by teda Belgie nějakým způsobem zasáhla v tomto ohledu, ehm, proč by se takto rozhodla, kdyby šlo o pobřeží nízozemí? proto se chci zeptat, jak tyto dva články fungují, 18 a 20 a jakým způsobem můžeme obejít tuto základní otázku suverenity. Děkujeme, paní Zepel má slovo. Děkuji za slovo. Já zde zastupuji Miriam Dali, stínovou zpravodajku a požádala bych o um, řečnickou doby pro mě zda, a proto se chci zeptat, zda to mohu zkombinovat, nebo se opět ještě k tomu vyjádřit sama. Čili Miriam je stínovou zpravodajkou u těch dokumentů, cestovních dokladů pro navracení. Ráda by zúraznila, že vítá tento návrh unifikovaných návrhů, které, unifikovaných dokumentů, které by umožnili návrat těm, kterým byl odmítnut azyl nebo kteří nemají Eh, nekvalifikují se na tento statut. Myslím si, že je to velice důležité, když hovoříme o společném evropském azylovém systému. Zároveň by to pomohlo těm zemím, které chtějí pomoci uprchlíkům, ale nemají dostatečné kapacity v tomto ohledu, protože mnoho těch, kteří mají být navracení, ještě pořád se trvávají na jejich území. Velice často, to si musíme uvědomit, ti, kteří by se měli vrátit, ovšem nemohou se vrátit, protože nemají dokumenty nebo protože země původu jim neumožňují tento návrat, jsou v takovém vzduchoprázdnu v EU. Najednou ztratili veškerá práva u nás a zároveň se nemohou vrátit, čili často je situace těchto lidí nesmírně obtížná. A osobně si myslím, že nejde pouze o jednotné dokumenty, ale zároveň o určitou dohodu s těmito zeměmi původu, že převezmou své občany. Pro mou kolegyni je velice důležité mít silnou a efektivní politiku návratu u všech těch, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu a zároveň umožnit ochranu základních práv a lidských práv všech těch, kteří se musí vrátit. A já skutečně doufám, že v tomto ohledu budeme postupovat velice rychle. A nyní, jestli dovolíte, mé osobní poznámky. Trošku jsem zmatená z vystoupení několika <clears throat> kolegů, kteří tvrdí, že všichni nelegální migranti musí být posláni zpět. Každý ovšem uprchlík nebo většina 90, více než 99% těchto lidí jsou nelegálními uprchlíky, protože nemají eh, dokumenty, řádné dokumenty, čili prosím, abychom opravdu, aby to nevedlo nějakému zmatku, abychom využívali jasnou terminologii. A pokud jde o pohraniční stráž v Německu, to zní úžasně, to jsou ti, kteří nás chrání proti zločinu, zachraňují lidi na našem pobřeží a tak dále. Ovšem, o čem zde skutečně hovoříme? V Německu probíhá rozprava. Počet uprchlíků by se měl snížit. Ovšem, no já se omlouvám všem, jak můžeme snížit počet uprchlíků. Uprchlíci zde jsou. O čem hovoříme? Hovoříme o snížení počtu těch, kteří se dostanou do Evropské unie. A poté si musíme odpovědět na otázku, co v tomto kontextu je skutečným úkolem Evropské pobřežní stráže. Je jejím úkolem, a s tím souhlasím, lépe kontrolovat a zajistit to, že uprchlíci přicházející uprchlíci jsou řádně registrováni, nebo spíše je vytlačit z Evropské unie bez odpovědi na to, co se stane s těmito lidmi. S těmito vyhoštěnými lidmi. Zůstanou někde v Řecku, v Turecku, v takové pasti. Máme nějakou mezinárodní odpověď na tuto otázku. Čili je zde mnoho ještě otevřených záležitostí, nezodpovězených a proto je zásadní dávat pozor na terminologii. A pokud jde o kontroly a nějaké dodatečné kontroly i evropských občanů, prosím, abychom nelhali našim občanům. Pokud se bude více kontroly, dokonce i našich evropských občanů, udělá z našeho evropského světa bezpečnější svět, ráda bych to srovnala se Spojenými státy. Oni mají nesmírně přísné kontroly na hranici, znamená to, ovšem, že neexistuje terorismus, žádný organizovaný zločin či praní špinavých peněz ve Spojených státech? Samozřejmě, že ne. Takže prosím, abychom byli opatrní s tím, do jaké míry tvoříme nové systémy, jaký bude dopad těchto systémů a zda jde pouze o tuto nějakou přídavnou pomoc. Nebo by bylo lepší zlepšit stávající opatření, protože Vše, o čem hovoříme, znamená, že musíme utratit mnoho finančních prostředků pro zavedení takových dodatečných kontrol a proto bychom měli ověřit, co je skutečně dobré, jak bojovat proti zločincům, jak lepším způsobem řídit tuto situaci v oblasti uprchlíků a naopak, kdy jdeme až příliš daleko, proto je taková další otázka by mohla znít, představme si na chviličku, že takzvaná uprchlická krize skončí zítra a ta šílená situace v Syrii a jiných zemích s teroristy skončí. Co znamená potom eh, tato opatření ochrany našich hranic? Okamžitě je pozastavíme nebo budeme pokračovat? Čili to je důležité nejenom pro stávající situace, ale i pro nalezení eh, řešení do budoucna. Děkujeme. Paní Lunáček má slovo. Děkuji. probíhá rovněž posilování kontrol příslušné databázy ve vnějších, na vnějších hranicích pro naše evropské občany k tomuto bodu. E, začala bych kritikou, která zasněla ze strany několika kolegů, protože toto je něco, to je krok e, zpět. Měli bychom si položit otázku, zda by nebylo lepší podívat se spíše na cílený přístup. Pokud chceme opravdu nalézt ty osoby, které představují teroristické riziko, mezinárodní kriminalitu a ne kontrolovat celoplošně všechny. Pokud toto je cena, tomu se ještě podrobnostem se budu věnovat, ovšem pokud je to cena za udržení Schengenu, moje skupina je alespoň ochotná se tím zabývat. Ovšem je zde několik bodů, kde máme dotazy na komisi. Takže První věc. Sophie Intveld, a ostatní kolegové eh, už o tom hovořili. Žádná analýza dopadu. To, že spěcháte, to neznamená, že neprovedete analýzu dopadu. To by mělo být přítomno i u tohoto tématu. Nedostatek eh, transparentnosti, jak se o tom hovořila paní Makové, Schengen, EU občané, někteří naši občané nejsou součástí Schengenu, čili o kom hovoříme konkrétně v tomto vašem návrhu. To jsou základní dotazy z mé strany a dále databáze Interpolu. Jaký je právní základ EU využívání této databáze? Pokud jsem to pochopila správně, a ráda bych tomu porozuměla, protože zde máme nějaké národní dohody, právní základ eh, jednotlivých členských států, ovšem ne ze strany EU. Jakým způsobem teda dosáhneme tohoto právního základu, jakým způsobem ho budeme používat, to je další dotaz. Jedna věc, kterou bych ráda řekla. Zde nejde o uprchlickou krizi. Nejde o to, abychom udrželi uprchlíky mimo území EU. Jde o EU občany, především s ohledem na teroristické útoky zde bylo mnoho lidí, kteří měli EU pasy, vrátili se k nám ze Sýrie a tak dále, čili nejde o nějaké vyhánění uprchlíků. Prosím, abychom to nemíchali. Ještě konkrétní dotazy. Ještě jedna věc. Směrnice 38 z roku 2004, svoboda pohybu, která umožňuje EU občanů bez pasu, protože jim byl ukraden na hranicích, kde pohraničníci musí pomoci takové osoby, pokud ji můžeme identifikovat, například máli řidičáka, aby teda mohlo dojít ke kontrole a tato osoba se mohla dostat zpět. Ovšem ani komise, rada, pokud vím, nechce udržet tuto část směrnice, proto se chci zeptat, chcete skutečně odstranit tuto část této směrnice, která se týká svobody pohybu, protože to bych považoval za nesmírně kritické. Dále hovoříte o tom, že komise navrhuje výjimky, časové výjimky nebo nízkoriziková, rizikové body u pozemní a námořní hranice. Rada navrhuje i slušné mm, hranice. Ano, já pokud vím, tak mm, bylo řečeno, že tam budete potřebovat více personálu, financí, některé členské státy budou potřebovat delší čas, ale zároveň zredukovat tu čekací lhůtu, pokud vím, čili zde bych poprosila o podrobnosti z vaší strany. A poslední věc. PNR data. Moje politická skupina není nakloněna eh, tomuto tématu. Ovšem, o jakých jiných databázích teda hovoříte? Budeme využívat jiné databázy, podobně jako PNR, aniž bychom měnili právní ustanovení, protože pokud tomu tak je, tak s tím bych rovněž nesouhlasila. Děkujeme. Paní Stevens má opět slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Takže, milí kolegové, kolegyně, ráda bych se ve svém vystoupení zaměřila na Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. My chceme vlastně přebudovat Frontex tímto způsobem. Toto je nesmírně důležitá záležitost, je to součást toho, čemu se věnujeme v oblasti ochrany našich vnějších hranic. Ovšem, to znamená, že bychom měli hovořit o reálné kontrole. Nemůžeme zde mít nějaký další článek 26, který z nařízení o hranici, kde vidíme jasné, striktní podmínky pro hmm. využívání evropských týmů. V podstatě je to pouze na papíře, jak víme. Zatím nemůžeme zde mít eh, nějaké nedostatečné zaměření na návrat eh, jednotlivých osob, které nemají právo na pobyt v EU. Musíme zajistit to, že princip první bezpečné země u asilu je aplikován. Toto je princip z nařízení o asilu. Toto je ustanovení, které jasně hovoří o tom, že pokud je někdo dostatečně chráněn v, před přístupem, předstupem do EU, tak tento člověk může být navrácen do takového místa. Žádost o azyl takového člověka by měla být součástí Eh, zrychleného postupu. Pokud tento člověk nezíská azyl, tak tento člověk musí být na dané území této třetí země navrácen. Měli bychom zde mít úřad, který by se věnoval této problematice v rámci Evropské pohraniční a pobřežní stráže, proto bych se ráda zeptala na detaily. Děkuji. Děkuji. A teď na závěr. Eh, teď jsme ukončili stínové zpravodaje a teď tady máme celou řadu kolegů, kteří chtějí vystoupit. Já vám teď přečtu seznam, ale poprosím vás, abyste eh, mluvili nejdéle minutu nebo minutu a půl, protože si musíme vyslechnout ještě holandské předsednictví a pak musí dostat slovo opět pan Rute, aby mohl také reagovat. Takže teď tady mám pan Coelho, paní Spinelli, pan Depre, pan Zdechovský, pan Kirkos, paní Myers, paní Wikström, pan Sarvama. To je vše. Uzavírám seznam. Prosím, buďte co nejstručnější. Pan Coelho. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu mluvit co nejrychleji. Toto je skutečně citlivé a hluboké téma. Chci přivítat iniciativu Evropské komise. Je jasné, že Evropská pohraniční a pobřežní stráž bude klíčem při řešení tohoto migračního tlaku. Nicméně takovéto změny budou trvat při implementaci. Nesmíme zapomínat, že se to dotýká velice citlivých oblastí národní suverenity. Evropská solidarita nesmí být zneužitá populisty ani nacionalisty, kteří se chtějí pouze nechat zvolit. Ničeho nedosáhneme, pakliže s námi nebudou spolupracovat členské státy, protože ve finále evropská solidarita je založena na vzájemné důvěře. Druhý komentář. Schengen si za ta léta e, vyvíjel nástroje na navyšování této důvěry. E, dva z nich jsou ten pohraniční kodex a evaluační mechanismus. Proč jsou tak důležité? Protože vzájemnou důvěru, vzájemnou důvěru nelze vnutit. Je potřeba ji budovat kolem společně odsouhlasených parametrů, které lze objektivně měřit. Za třetí, mluvme jasně. Eh, nová evropská pohraniční a pobřežní stráž sice je zapotřebí, ale stávající krizi nevyřeší. Dovolte mi zmínit stručně několik komentářů. Článek 11, styční důstojníci, to je dobrý nástroj pro další spolupráci, eh, ale to, jak komise jejich funkci navrhuje, může ohrozit organizaci pohraničních stráží, zejména co se týká monitorování vnějších hranic a přístupu k nim. Za druhé, hodnocení zranitelnosti článek 12. Toto hodnocení musí být analyzováno velice pečlivě. Musí být čteno na pozadí šengenského evaluačního mechanismu. Korektivní opatření a znovu zavedení pohraničních kontrol nesmí podkopávat stávající procedury tak, jak jsou stanoveny v šengenském kodextu, mimo jiné v článku 26. Za třetí, co se týká společní, společných operací a rychlého nasazení, to jsou dva velice důležité body, které by měly být um, naprosto zásadními pro parlament. Musí být zaprvé jasné, že toto jsou operace na záchranu a vyhledávání lidí v obtížích, a za druhé je potřeba zachovat ochranné mechanismy parlamentu. A na závěr, co se týká intervencí na, vnější, na vnějších hranicích, článek 18, komise in extremis může sáhnout k intervenci bez souhlasu členského státu, kterého se to týká. Jak říkala Ska Keller, je potřeba zdůraznit, že vzhledem k tomu, že, a že ačkoliv to je prospěšné pro evropský postoj, je nepředstavitelné, že by to fungovalo. Je potřeba najít zlatou střední cestu, aniž bychom ohrozili šengenské mechanismy, které již existují. Je potřeba vyhývat se jakýmkoliv snahám eh, o usnadnění znovu zavedení pohraničních kontrol na dva roky. Schengen je potřeba chránit, ne ničit. Děkuji. Děkuji paní Spinelli. Děkuji mnohokrát. Já eh, se chci zeptat eh, pana Ruteho ve věci Evropské pohraniční a pobřežní stráže, konkrétně ve věci přímých intervencí, jakožto jaksi prostředku poslední záchrany. Vy jste řekl, že takovéto zásahy by byly možné, dojde-li k nějaké zranitelnosti, k nějakému oslabení vnější hranice, pak můžete přímo intervenovat. Ale to může vést k poškození Schengenu. Ono to vypadá logicky, ale není to logické. Co můžeme dělat, když ten hlavní ten hlavní problém není ten stát, který není schopen uřídit své hranice, abych tak řekla. Pokud je ten problém uzavírání hranic uvnitř Schengenu, a musíme hovořit o samozřejmě o Schengenu plus země západního Balkánu, které se ve Vídni dohodly, že uzavřou své hranice, aby e, zastavili ten obrovský tok migrantů, do zbytku Evropy. Takže pokud ten problém je jak se někde dál, já vím, že už nemám čas, co budete dělat v takové situaci zkrátka a dobře. Děkuji paní Spinoli, že jste dodržela čas, pan Depré. Eh, merci, prezident. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velice telegraficky. Tři návrhy z vaší strany. Pokud jde o Evropské cestovní doklady, ano, to si myslím, že je dobrá myšlenka. Ovšem všichni, kteří tvrdili, že pokud zde nemáme dohodu o readmisi s jednotlivými zeměmi, budeme zde mít sice harmonizovat někomu, k čemu to bude sloužit. A s tím opravdu mohu souhlasit. Čili prioritou nejsou tyto doklady, ale spíše dohoda o readmisi, protože pokud teda daný člověk nemůže u nás zůstat, aby měl kam se vrátit. No a dále je to Evropská pohraniční a pobřežní stráž, toto jsou technické záležitosti. Já chci, abychom samozřejmě, ano, jsem pro ty operační rezervy, provozní rezervy a tak dále. Ovšem, pokud řekněme, ovšem nesmíme si zakrývat eh, tu skutečnost, například když posílíme eh, Frontex, kdo bude, kdo bude chránit turecké hranice, eh, pokud teda někdo bude přicházet z Řecka a tak dále. Jakým způsobem budeme postupovat? To přece neznáme neznamená, že najednou, najednou budeme schopni řídit ten chaos, který zde vidíme. Musíme zde mít skutečné dohody s těmi zeměmi, které se e, zabývají uprchlíky, abychom měli nějaký program resettlementu, opětovného usazení, jinak to je prostě pouze takové divadlo. A třetí bod, nesmírně citlivý, pokud jde o ty systematické kontroly na hranici. Ano, samozřejmě, že je to propojeno s bezpečností, ne uprchlíky, to znamená, že bychom to neměli míchat. A zdá se, zdá se, že už jsem překročil čas, takže velice rychle. Můžeme si položit otázku, pokud zde budeme mít tak takový systém, ať už je cílený nebo systematický, tak pokud to nebude propojeno skutečnými pertinentními databázemi, tak nám to nebude k ničemu sloužit, protože to zda ten člověk projde, neprojde a tak dále. My musíme vědět, zda představuje riziko tento, ta, ta daná osoba. To znamená například i ten mm, Europol, dokumenty a tak dále. Zde se v tomto dokumentu hovoří o určité možnosti revize v tomto ohledu. Dále je to otázka inteligentních hranic na vstupu, na výstupu. Všichni EU občané budou podřízeni tomuto systému. To bychom měli objasnit předtím, než vůbec teda k tomu dojde. Děkuji, děkuji. Já vím, že jsem překročil čas. Děkujeme, pan Zdechovský. Dneska jsem poprvé litoval, že jsem nebyl reportér, stínový zpravodaj, koordinátor nebo vicekoordinátor, protože teďka, když budu hovořit o svých otázkách, tak jste mi tady většinu otázek vzali. Takže já nebudu kritický, budu jenom pozitivní. Začnu první otázkou. Eh, pane Rute, eh, děkuji za výbornou prezentaci. Chci se zeptat na konkrétní věc. Například z Polska zaznívá kritika, že návrh je nedemokratický a proti národní suverenitě. Můžete eh, Můžete tedy uvést, jak by třeba byla použita eh, tato stráž, pobřežní stráž, proti vůli daného státu? Druhá otázka. Eh, zaznělo, že součástí, eh, součástí této stráže by mělo být asi 15 členů. Jaké budou mít pravomoce, jak budou moct zasahovat v daných státech? A poslední otázka, ta je samozřejmě obšírná, ale vy si s ní poradíte. Co bude s Frontexem? jak se bude vlastně, jak bude tato stráž současně fungovat s Frontexem. A jestli byste více se mohl k tomuhle tomu vyjádřit, protože vy jste na začátku to zmiňoval, ale nebylo to z toho velmi jasné a je to pro nás velice důležité. Děkuji. Děkuji, pane Zdechovský. Pan Kirkos. Děkuji. Kirkos, ne Kirkhope, ano. Děkuji. Vítejte, pane eh, Rute, vy jste vždy skvělý zdroj informací. Dvě rychlé otázky. Za prvé, máte nějakou předpověď nebo konkrétní cíle, jak rychle se dostaneme do operační fáze? Protože, jak vidíte, v parlamentu máme celou řadu citlivých otázek, ale konec konců i komisař Avramopoulos řekl, že do jaksi potopení zbývá pouze sedm dní a naše vláda, levicová vláda, po osmi věcí, vě, měsících Eh, toho, kdy se řídila do, eh, do poslední tečky vším tím o otevřených hranicích, najednou unilaterálně mění pozici a najednou obvinuje na to a všechny ostatní ze všeho možného. Takže zdá se, že ta situace je skutečně explozivní, abych tak řekl. Máte nějakou naději, že to v parlamentu bude moci projít rychle a za další, jakým způsobem se toto doplňuje s NATO? My jsme slyšeli od generálního tajemníka, že hodlá zachraňovat lidi, ať už v tureckých vodách nebo v řeckých vodách. E, nicméně liší se názory na to, zda je pouštět do Řecka nebo odesílat zpět do Turecka. Jak to bude všechno pracovat i v kontextu Frontextu a všeho toho ostatního? Děkuji, paní Majers. Děkuji, eh, paní předsedající. I já budu poměrně stručná. Mám několik komentářů a pár otázek na nizozemské předsednictví a Evropskou komisi, co se týká Evropské pohraniční a eh, pobřežní stráže. Prvé principiální otázka. Národní stát, suverénní stát musí být schopen eh, provádět policejní funkci a kontrolovat své území. A pak, když budeme mít Evropskou pohraniční a pobřežní stráž, tak země eh, de facto tuto kontrolu ztratí nad svými hranicemi. Takže já se chci zeptat předsednictví, zda souhlasí s tím, že tento návrh v podstatě do značné míry znamená transfer eh, suverenity od členských států na EU. A eh, další otázka je tato. Šéf Frontexu nám říká, že oni migranty nezastavují a v podstatě eh, fungují jako pouze takový převozník, když už nic jiného, pro migranty. Chci se zeptat, zda pobřežní a pohraniční stráž taky navrhujete zabrání migrantům, aby vstoupili na území EU, a nebo to vůbec není váš e, záměr, e, jak se tady ptala celá řada kolegů. A pak jedna poslední otázka na nizozemské předsednictví a komisi. Přispěje tento návrh k zastavení těch migračních proudů, které k nám proudí? Děkuji, paní Wikström. Děkuji, paní předsedající. Když jsme odstranili vnitřní hranice v šengenském prostoru, tak nám šlo o to, abychom společně e, ty vnější hranice také e, spravovali a, a kontrolovali. Logické řešení už tehdy by bylo i už tehdy společnou pobřežní a pohraniční stráž, ale přesto jsme dělali věci v Evropě tak, jak to obvykle děláme, to znamená krůček po krůčku a vždy jen polovičatě. Já jsem přesvědčená, a chci poděkovat komisi, že toto je kvalitní návrh. Jsem přesvědčená, že většině občanů je naprosto jedno, jakou barvu budou mít uniformy nebo jakou vlajku budou mít pohraničníci na vnějších hranicích. Oni chtějí mít dobře fungující kontroly a zprávu hranic, aby to fungovalo. Někteří lidé, mimo jiné i někteří kolegové tady, se zdá si myslí, že takováto společná stráž by zajištila, zajistila lepší eh, ochranu vnějších hranic, že by to třeba mohl být takový, eh, eh, tako, takové rychlé řešení uprchlické krize nebo krize migrantů, ale samozřejmě to tak není. Barva uniformy pohraničníků nezmění závazky Evropy ani členských států, ke kterým jsme se zavázali ženevskou umluvou mimochodem, mimochodem smlouvami této unie anebo zkrátka právem právem na azyl. Takže lepší řízení vnějších hranic je samozřejmě zapotřebí, abychom měli lépe fungující eh, společný evropský asilový systém. Je rovněž potřeba si připomenout, že společná pohraniční a pobřežní stráž by nám eh, měla pomoci zabránit všem těm věcem, které nechceme, aby se dostali přes naše hranice, jako jsou zbraně, drogy nebo padělané zboží. A nakonec mi dovolte pouze zmínit, že Minulý týden Bertelsmantova nadace eh, odhadla náklady na neexistenci šengenského prostoru na zhruba 1,4 bilionu euro, 14 miliard, za období 10 let. A to je potřeba zvážit. Je potřeba učinit vnější hranice spravovatelné jediným způsobem, jak je to možné, to znamená evropskou pohraniční a pobřežní stráží. Děkuji pan Sarváma. Děkuji paní předsedající. Ze všeho nejdřív chci eh, přivítat tuto iniciativu komise. Budu hovořit zejména o bodě číslo 7, to znamená ty kontroly eh, na základě relevantních databází na vnějších hranicích. Eh, jsou to v podstatě velké principy, o kterých tady fungujeme. Já bych rád řekl toto. Škoda, že tady nemáme modré karty. Já bych se byl skutečně rád zeptal. Je to skutečně tak obrovský skok zpět? Já bych skutečně rád slyšel, co tím myslíte, protože my jsme se zatím vůbec nikam neposunuli. Jak eh, vůbec můžeme udělat krok zpět? Kontroly každého. No, vy to chcete cílit. A jak můžeme na někoho cílit, když nesmíme využívat všechny relevantní databáze? To pak není možné. To je ten samý problém, který jsme měli s PNR anebo porovnávání Evropské unie a Spojených států. No, víte co, to si snad ani nezaslouží komentář, protože to je zcela mimo mísu. To si ani nezaslouží eh, vyjádření. No, obecně za to slyšel jsem tady spoustu krásných slov o principech, kterými bychom se měli řídit, tedy v tom starém světě, ale my tady čelíme naprosto jiné situaci. Situace ne, je to nejasná, a toto zkrátka není pouze uprchlická krize. Pokud nejste schopni to přijmout nebo to nejste schopni vidět, tak je mi to strašně líto. Ale je, eh, na cestách je spousta lidí. Hospodářští migranti, lidé, kteří trpí a samozřejmě je spousta zlých lidí, kteří toho chtějí využít. A to je potřeba vyřešit. A je to potřeba vyřešit bez jakýchkoliv ideologických zabarvení nebo bez jakýchkoliv manter. Je potřeba to řešit, prosím, pragmaticky. Předem děkuji. Děkuji. A teď má slovo nizozemské předsednictví, pan Össerborg. Prosím, zkuste býti stručný. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručný. Chtěl bych poděkovat celému výboru, jednotlivým poslancům já za příležitost představit zde aktuální stav věci a chci poděkovat všem poslancům za vyjádření svých názorů k tomuto zajímavému tématu. Za radu Všechna tato tři témata jsou pro nás prioritní k celému tomu hraničnímu balíčku a já se k ním separátně vyjádřím. Nejprve pohraniční a pobřežní stráž. Tady bych rád zdůraznil, že Rada nám dala jasný mandát a jasný termín na práci na politické dohodě ještě před koncem holandského předsednictví a předsednictví Rada se k tomuto termínu zavázali. Zahájili jsme práci hned v lednu. Ministři na neformálním zasedání ještě v lednu za přítomnosti vašeho předsedy diskutovali otázku pobřežní a pohraniční stráže v Amsterdamu, kde řešili ta nejcitlivější témata. Zejména hodnocení mobility, právo zasáhnout, sdílená odpovědnost a povinné příspěvky. Jistě si dovedete představit, že suverenita jako slovo tam zaznělo poměrně častokrát. Minulý čtvrtek Předsednictví na zasedání Rady pro spravedlnost představilo zprávu o pokroku. My jsme provedli významnou část práce a diskutovalo se o převážné části tohoto návrhu, včetně některých kontroverzních témat. Předsednictví pracuje na kompromisních návrzích v současné době, což je proces, který zatím probíhá jak pro ty kontroverzní části, tak pro celý text. Na základě těchto diskusí předsednictví nabylo pozitivního dojmu, co se týká možnosti přijmout eh, stanovisko rady ještě před zasedáním 23. dubna další rady pro spravedlnost. Eh, proběhla první neformální schůzka s panem zpravodajem Pabriksem a těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji, zpravodajem a parlamentem jako celkem. Teď. Pozměnění šengenského kodexu. I toto je velice důležitá otázka. Týká se spíš teroristických hrozeb než migrace. Rada s tím souhlasí, ale je to stále prioritní složka. Minulý čtvrtek na zasedání rady se dospělo eh, všeobecného postupu v této oblasti. Text komise představoval velice dobrý základ pro jednání a možnost dočasných cílených kontrol, zejména na mořských hranicích, byla radou zachována. Přidali jsme tam dočasné přechodné období 6 měsíců na zavedení těchto kontrol mimo jiné na letištích. E, přidali jsme sem poměrně e, omezenější, jak si výrazivo, k těm cíleným kontrolám a chceme, aby členské státy, které provádějí, notifikovaly ostatní e, členské státy o jejich používání. A pak, když další členské státy budou mít nějaké obavy, musí informovat ten daný členský stát. Toto nařízení se týká všech nějších hranic šengenského prostoru, včetně členských států, kde zatím nepadlo rozhodnutí o zrušení interních hranic. Zavedli jsme také eh, dvouleté období hodnocení, kdy komise bude řešit celkové dopady tohoto nařízení a jeho fungování. Zde bych eh, také rád podotkl, že se těšíme na další spolupráci s parlamentem. A poslední téma, ty eh, dokumenty o návratech, to je také důležitá složka pro radu. Jak zmínili také poslanci, uvědomujeme si, že toto není klíčem pro úspěšné návraty, ale může to být důležitým příspěvkem k tomu. V radě je podpora, nicméně k tomuto jsme zatím žádné stanovisko nepřijali. Děkuji. A teď má slovo pan Rute. Thank you very much. Děkuji. Já se pokusím odpovědět na některé otázky, nicméně jsem si poměrně jistý, že mé odpovědi budou nedostatečné. Někteří z vás už se zmínili o tom, že bychom možná měli i ve Štrasburském týdnu detailněji diskutovat. Možná v nějakém menším složení a ještě se vrátit k vašim otázkám. Nejprve bych možná měl zdůraznit, že mnozí, mnozí z vás správně řekli, jako paní Wikström a pan Sarvama, že žijeme v situaci, kdy čelíme existenční krizi Evropské unie. Pokud si neuvědomíme toto, pak se nemůžeme vlastně vůbec účastnit debaty. Hovořilo se tu o určitých termínech, někdo tady říkal, že do sedmi dnů to musí být hotové. Nicméně řeknu to asi takhle. Komise, komisař Avramopoulos, místo předseda Timmermans a předseda Juncker se snaží předložit návrh, který by zachránil stavbu jménem Evropa. A tento návrh je jeho částí a tím také částečně vysvětluji, proč jsme neprovedli posouzení dopadů v řadě případů. Ano, v debatě, pokud jsou otázky, tak budeme schopni na ně uspokojivě odpovědět v průběhu legislativního procesu. Nicméně fungujeme v krizovém režimu. Já jsem eh, v komisi už 30 let a zažil jsem mnoho komisí, ale ještě nikdy jsme neměli takovouto krizi. To vám řeknu zcela upřímně. Takže to jen tak na úvod. Osobní poznámka z mé strany. Velice vítám, že mnozí z vás, pan Pabrix, pan Niedermiller, se zavázali k tomu ambicioznímu časovému plánu. A velice se mi líbily ty dva spojené prvky v prohlášení pana Pabrikse, a sice otevřené hranice a kontrolované hranice. Přesně o to usilujeme. Nizozemské předsednictví už odpovědělo eh, paní Makovej. V podstatě, jakmile členský stát má přístup k šengenskému informačnímu systému, pak už si nemusíme multiplikovat kontroly. Je to tedy jiná situace pro Bulharsko a Rumunsko a Chorvatsko, protože tam ještě neproběhlo, neproběhla evaluace Schengenu. Takže v tom kompromisu, který byl, to je vlastně kompromis, který byl politicky dohodnut ministry vnitra. A v něm najdete určité odpovědi. Naprosto souhlasím s vámi všemi, ať už je to paní Stevens nebo pan Depre a celá řada dalších, že předložit dokument o navracení není odpověď. Mohu vám ale říci, eh, já jsem už ve vašem výboru eh, informoval o diskuzích o zpětném přijímání A říkal jsem, že to je jeden technický aspekt z mnoha, které nám pomůžou uh, zrealizovat politiku navracení. K tomu ale potřebujeme dohody o zpětném přijímání. Teď jich máme 17 a pokud jich nebudeme mít více, pak ty doklady nebudou uznávány a nemůžeme vytvářet legislativu, která vytvoří doklad, který bude který bude přijímán jenom třetinou států. Momentálně tedy máme vlastně list papíru. Někdo tady zmínil Photoshop. V roce 1994 neexistoval Photoshop. A my tedy musíme vlastně držet krok, pokud jde o bezpečnostní prvky. Což neustále říkáme třetím zemím, že jejich bezpečnostní ochranné prvky nejsou dostatečné na to, abychom jim dávali víza nebo usnadnění víz. Uh, takže musíme jaksi se sami chytit za nos a pracovat na tom. Víc, víc k tomu v podstatě už není třeba říkat k těm cestovním dokladům. Dále jste se ptali na eh, pohraniční stráž na vnější hranici Schengenu. Ano, já souhlasím. Tyto změny souvisí s teroristickými útoky a s vnímáním teroristických útoků a ne, zdůrazňuji, ne s migrační krizí. Tady vlastně je řeč o prvku, o kterém jsme už diskutovali, jestli si možná pamatujete, přišel jsem sem po Charlie Hebdo a říkal jsem, že budeme muset eh, posílit kontroly na vnějších hranicích. A to i kontroly evropských občanů. Tehdy jsme si mysleli, že to zvládneme prostřednictvím posouzení rizika a prostřednictvím identifikace určitých indikátorů rizika a že tímto způsobem se vyhneme systematickým kontrolám ale po útoku v Bataklanu vyšlo jasně najevo, že by bylo lepší eh, mít nějaký všeobecnější přístup tedy systematické kontroly eh, evropských občanů na vnější hranici. Schengenský eh, hraniční kodex už nyní stanoví, že musíme kontrolovat doklady. Dokonce říká, pokud možno elektronicky. Tak to zní zákon momentálně. Že zkrátka e, pípnete někde pas. A my nyní chceme, aby v případě, kdy pípnete ten pas, došlo automaticky k prověření toho pasu v databázích, jako je šengenský informační systém a nebo e, v národních databázích e, ukradených a ztracených pasů, nebo v Interpolu. Zkrátka by došlo k takovémuto prověření. Pokud to prověření nic neodhalí, tak ten člověk projde. Já myslím, že to zabere o pár vteřin víc, než kontrola pasu jako taková. Je to dodatečný bezpečnostní prvek, který má zajistit lepší kontrolu nad tím, kdo vstupuje a vystupuje z šengenského prostoru. Doufáme, že velice rychle dospějeme k revizi eh, balíčku inteligentních hranic. Mohu vám s radostí oznámit, že jsme provedli posouzení dopadu. Takže doufáme, že v nejbližších týdnech dostanete návrh komise eh, na toto téma a tam uvidíte potom ty vzájemné vazby mnohem jasněji, až to bude k dispozici, což by mělo být rychle. Teď bych se přesunul k pohraniční stráži. Paní předsedkyně mi řekla, že mám tolik času, kolik chci, abych odpověděl na těch víc než 20 otázek, které jste položili ke konci. Ne, to asi ne. Pokud jde o základní práva, jenom jedna obecná poznámka. V uplynulých 12 měsících jsme se zabývali migrací obecně. Diskutovali jsme o relokaci, diskutovali jsme o znovu usídlování, ale nikdy jsme nějak obecně neskoumali střežení našich vnějších hranic. Takže prosím, neobvinujte komisi z toho, že je nějakým způsobem zaujatá a jednostraná. Mnoho členských států na nás tlačilo, abychom mnohem dříve přišli s návrhem o hranicích, ale my jsme se nejprve soustředili na zprávu hranic v souladu s našimi mezinárodními závazky a s lidskoprávními závazky, vůči, no vlastně pokud je o migrační toky. A nyní tedy nadešel čas i zabývat se pohraniční stráží. Tak dále suverenita. Článek 18 versus článek 20. Skakeler se na to zeptala jako první, ale později vás bylo víc. A tady bych vás chtěl upozornit na článek 18 odstavec 4. To je velice složitě vystavěno. Nicméně v realitě je to tak, že členský stát vždycky musí odsouhlasit společný operační plán s Frontexem. A to během té procedury. Takže musí členský stát souhlasit. Pokud členský stát nebude souhlasit, jediné, co můžeme udělat, je vzít ho k soudu. tím se dostáváme k té debatě, kdy někdo říkal, takhle to přece být nemůže, musíte to členskému státu vnutit. Potom přišly všechny ty otázky o odpovědnosti. Jiní na to zase říkají, že jde o porušení suverenity členského státu a já si myslím, že jsme našli dobrý kompromis v tom, eh, eh, v tom odstavci 4 článku 18. Myslím si, že v nejbližších, doufejme jen týdnech, spíš než v měsících a letech o tom budeme ještě diskutovat. Je to způsob, jak uchovat suverenitu a zároveň vytvořit obrovský morální tlak, to připouštím, obrovský morální tlak na to, aby členský stát povolil intervenci. Pak tu zazněla otázka, proč eh, nejen šengenské hodnocení. To je velice prosté. Eh, šengenské hodnocení, eh, šengenská evaluace se provádí vždycky jednou za čtyři nebo pět let pro určitý členský stát. A skoro vždycky jde o ex post hodnocení hodnocení toho, co bylo v minulosti špatně. My tady ale potřebujeme analýzu rizika. A právě proto uh, udělujeme tuto roli agentuře Frontex. U té analýzy rizika jde mnohem spíše o prevenci, než o nějaké hodnocení podobné tomu šengenskému. A potom, abych to řekl velice jasně, protože na to jste se také ptali, my nevytváříme novou agenturu. Tohle vlastně bude Frontex Plus. Bude to Frontex, doufáme, doufáme že ve, ve Varšavě, pokud se odsouhlasí sídlo. Eh, ke kterému budou ještě přiděleny dodatečné zdroje. Pokud se podíváte na finanční prohlášení, tak eh, požadujeme eh, zhruba tisíc zaměstnanců pro Frontex. Tento tisíc ale stejně nebude stačit, pokud jde o ochranu hranic. Proto potřebujeme rezervu, a potřebujeme, aby byla k dispozici. Pak bych chtěl poukázat ještě na jednu věc a pak by už to chtělo mnohem detailnější diskuzi ve Štrasburku příští týden. Ano, na, u námořních operací budeme samozřejmě dodržovat princip pátrání a záchrany. A určitě v uplynulých měsících eh, jste zaznamenali v diskuzích o eh, náhražce eh, Mare Nostrum, strojnásobení Tritanu, Tritonu, o fungování Poseidonu, tak určitě jste si všimli, že hlavním cílem je pátrání a záchrana a kromě toho také vykonávání funkcí pobřežní stráže. Takže to bych chtěl pouze potvrdit. A my jsme po všech našich diskuzích se postarali o začlenění velice stabilního mechanismu stížností do toho návrhu. Kdybychom to tam nedali, požadovali byste ho, teď jsme to tam dali, vy požadujete víc, to je pochopitelné. Nicméně ten mechanismus stížností, o, o, který jste požadovali poměrně dlouho v tom návrhu je. Tak eh, paní předsedkyně, eh, jak vidíte, já jsem do toho velice ponořený, jsem toho plný a velice rád s vámi diskutuju. Mohl bych diskutovat celé hodiny, ale teď už musím končit. Děkuji. Děkuji vám, pane Ruté. Já jsem si jistá, že budeme v diskuzi ještě pokračovat. Evropská pohraniční a e, pobřežní stráž. Prezentace e, návrhu zprávy e, je plánováno na 11. dubna, pokud bude schválena mimořádná schůze. Takže ještě jednou děkuji, že jste mezi nás přišel. A nyní musíme Nyní musíme se trošku zamyslet nad programem, protože máme 14 minut spoždění. E, nemá cenu začít teď prezentovat studii o e, zločinnosti a korupci e, cena ne Evropy ještě před hlasováním. Takže požádali jsme o prodloužení o 10 minut po hlasování, takže v 18.20 budeme hlasovat, to bude krátké. A potom budeme mít 10 minut na prezentaci studie o zločinnosti a ceněné Evropy. Takže začneme hlasovat v 18.20 přesně a potom po hlasování vezmeme tu prezentaci. Let's start the vote, colleagues. Že, milí kolegové, milé kolegyně, čeká nás hlasování. Máme zde dvě otázky k ústnímu zodpovězení, o kterých budeme hlasovat. Jednak je to otázka na komisi. To je záležitost, která se týká usnesení o zprávě Senátu USA o používání mučení CIA. Budeme hlasovat nyní. Končím hlasování. Takže vyjměte kartu a opětovně ji do toho zařízení můžete zasunout. Dobře, takže vás počítáme. Končím hlasování. 22 pro, 17 proti. Přijato. Jeden se zdržel. Druhá záležitost týká ústní otázky na radu. A nyní zahajuji hlasování. Otázka k ústnímu zodpovězení náhradu. Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 22 hlasů pro, 17 proti, jeden se zdržel, takže stejný výsledek. Děkuji, děkuji, děkujeme za toto hlasování. Milí kolegové, kolegyně, my jsme ještě neskončili dnešní program. Máme ještě 17 minut, 17 minut. 17 minut pro dokončení našeho dnešního programu a budeme pokračovat v studii, která se nazývá náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu v době trestné činnosti a korupce. Je to prezentace Executive Summary paní Laury Ferrari a Libe výboru na základě našeho rozhodnutí ze září 2015 kde jsme žádali od tohoto generálního ředitelství přípravu studie, která by se zabývala náklady neexistence Evropy v těchto dvou oblastech. A já bych nyní požádala paní Vorum, kde je paní Vorum, už ji vidím. Astrid, už vás vidím. Takže ano, budete, budete hovořit eh, z vašeho místa. Dobře, takže Astrid Vorum má nyní slovo. Astrid Vorum, která řídí tuto pracovní jednotku a přednese nám závěry této studie. Takže prosím, děkuji, děkuji, dobrý večer, děkuji za tuto příležitost představit tu zprávu o neexistenci Evropy v, v podobě, tre, pokud, v oblasti trestné činnosti a korupce. Tato studie se snažila identifikovat různé oblasti politik s přidanou hodnotou, pokud jde o společné kroky na evropské úrovni. Možná bychom se mohli podívat na slajdy. A už, už to vidím, už to vidím. Takže slajdy už vidím. Čili, o co jde? Cílem této studie je podívat se na to, kde by evropská koordinace, integrace poskytla možné benefity pro naše občany. V září 2015 koordinátoři Libe požádali o zprávu, která by měla hodnotit stávající situaci našich politik v oblasti kriminality a korupce a požádala nás o to, abychom odhadli náklady, pokud jde o nedostatek spolupráce v tomto ohledu. Zároveň by mělo mít o kvantifikaci benefitu, které by mohly být generovány efektivnější společnou akci na evropské úrovni. My zde máme tři dokumenty, dva z nich již byly prezentovány, jeden za SEPS budeme, za chvíli, budeme ještě prezentovat Čili pokud je o náklady v této oblasti organizovaného zločinu a korupce, samozřejmě, že je obtížné mm, to nějak zhodnotit a měřit, protože je to nelegální činnost. Vidíme, že v členských státech se liší tato situace. Pokud máme k dispozici tato čísla, často to není koherentní. Samozřejmě, že bylo obtížné nějak odhadnout celkové náklady na existence Evropy v této oblasti s určitým stupněm jistoty. Tato studie ovšem poskytuje určité scénáře, pokud jde o náklady spojené s korupcí, dopady na evropskou ekonomiku a zároveň odhaduje velikost nezákonného eh, trhu. Takže jaké jsou náklady EU? Komise odhaduje tyto náklady na evropskou ekonomiku asi v částce 120 miliard eur ročně, ovšem to ještě není celý obrázek, protože to jsou pouze ztráty v oblasti eh, příjmu zdaní a investic, nejsou tam nepřímé komponenty do toho ještě zahrnuty. Jeden z dokumentů EPRS přichází se třemi různými scénáři ten, který pro nás představuje takový nejkredibilnější, hovoří o tom, že jde o nějakých 280 290 miliard ročně, pokud jde o ztráty těchto příjmů um, pro Evropskou unii. Rozdělujeme státy na čtyři kategorie na základě jejich institucionálních podobností. Bereme v potaz různou situaci v oblasti korupce na území členských států. Pokud je o organizovaný zločin, náklad v této oblasti je to nesmírně obtížné, pokud je o nějakou kvantifikaci. Na základě odhadu tento nezákonný trh představuje asi 1% HDP EU a představuje náklad asi 110 miliard EU pro evropskou ekonomiku. Čili my vycházíme z těchto čísel ve naší studii, ale zároveň hovoříme o důležitých sociálních politických dopadech závažné a organizované kriminality. Hlavní výsledky této studie. Zpráva poukazuje na mnoho slabých stránek, slabých stránek, pokud jde o boj proti organizované kriminalitě a korupci. Hlavními bariéry jsou nedostatečná ratifikace, transpozice a prosazování mezinárodních a evropských norem. Dále studie zdůrazňuje určité nedostatky ve stávajícím právním rámci, především nedostatek eh, řádné definice organizovaného zločinu, EU směrnice eh, boji proti korupci ve veřejném sektoru a zároveň neexistenci evropského systému pro ochranu informátorů. Zároveň eh, poukazuje na potřebu konsolidovaného rámce pro policejní a justiční spolupráci, především pokud jde o operační spolupráci mezi národními orgány. Jeden z hlavních závěrů této studie. Hovoříme o společných krocích na EU úrovni, které by byly velice pozitivní, protože by šlo o stílenou kompetenci v této oblasti mezi EU a členskými státy, pokud jde o boj proti organizovanému zločinu a korupci. A proto systematičtější, efektivnější spolupráce prostřednictvím EU nástrojů a institucí by umožnila dosažení zásadního pokroku v této oblasti. Na základě těchto závěrů Zpráva přichází s několika doporučeními pro překonání těchto bariér a nedostatků v boji proti organizovanému zločinu a korupci. Obecně řečeno, zdůrazňujeme potřebu komplexního a koherentního rámce v oblasti bezpečnosti a justice na úrovni EU. Takový rámec by mohl stavět na deseti hlavních blocích a toto představuje deset doporučení z naší stranu. Jednak je to komplexní a objektivní hodnotící systém transpozice, implementace a prosazování v oblasti AKI pro bezpečnost a justici. Takový systém by mohl být založen na postupu zakotveném v článku 70 smlouvy o fungování EU. Druhé doporučení. Integrovanější a efektivní monitorovací systém v oblasti justice. Stávající monitorovací mechanismus, například zpráva EU v boje proti korupci nebo srovnávací tabulka v oblasti justice, musí být koordinována, abychom překonali nedostatky v této oblasti monitorování Evropské institucí musí být rovněž zlepšeno. Mělo by dojít k zahrnutí EU institucí do této zprávy, která bojuje proti korupci na úrovni EU. No zároveň by, jsme, by se EU mohla stát rovněž mm, signatářskou stranou skupiny GRECO států, které bojují proti korupci. Pokud tato doporučení budou implementována, mělo by to vést k jasnému zásadnímu snížení celkové úrovně korupce v některých členských státech a mohlo by nám to ušetřit asi 70 miliard ročně, což je obrovská částka. Třetí bod definice a sankce, které jsou aplikovatelné v této oblasti na boj proti závažné organizované trestní činnosti a korupci. Mělo by dojít k jejich přibližování. Čtvrté doporučení opatření pro ochranu informátorů musí být rovněž stanovena a pátý bod eh, vytvoření skutečně nezávislého úřadu Evropského Eh, evropského prokurátora a zároveň vyzdala adekvátní procedurální práva, standardy v oblasti ochrany dat. Pokud to bude implementováno, evropský rozpočet by mohl ušetřit asi 200 milionů eur ročně. Šestým bodem. Šestým doporučením je nástroj vzájemného uznávání, nástroje vzájemného uznávání, které by měly být eh, vylepšeny. A zároveň doporučujeme nové nástroje. Benchmarkem by měl být evropský eh, příkaz vyšetřování a dále jde o zlepšení politického cyklu v oblasti bezpečnosti a justice tím, že bychom zapojili eh, rozsáhlým způsobem do tvorby těchto politik Evropský parlament a Národní parlamenty. V současné době je to pouze odpovědnosti členských států. A <clears throat> rovněž jde o vědecké hodnocení těchto témat eh, například permanentní skupina akademiků, která by se zabývala eh, těmito tématy a tvorbou politik. Dále je to osmé doporučení. Policejní a justiční spolupráce na operační úrovni. Tato by měla být dále rozširována prostřednictvím rozpočtových opatření a školících možností se zasílením na zlepšení efektivity a politiky v oblasti justice a zároveň zlepšení eh, poznatků různých eh, postupů na evropské úrovni, které pokrývají tuto problematiku. Deváté doporučení je to systém elektronického zadávání zakázek na evropské úrovni, které by zredukovalo riziko korupce a představovalo by eh, mm, asi hodnotu 920 mm, milionů eur ročně. A poslední bod, eh, kriminalita by se neměla vyplácet. Měli bychom implementovat a zlepšit další opatření pro sledování, zmrazování, konfiskaci eh, majetku, mm, které, který pochází z této trestné činnosti. Děkujeme, děkujeme, děkujeme, paní Vorum, děkujeme za to, že jste dodržela čas. Vím, že je to nesmírně obtížné, omlouváme se, už velice si ceníme vašeho příspěvku a toho, že jste mohla vystoupit. Děkuji. Tak a teď má slovo paní Scherer, politická analytička z Centra pro výzkum konfliktů, svobody a bezpečnosti, která nám představí výzkumný dokument na toto stejné téma a prosím, buďte co nejstručnější. Thank you very much. Um, Děkuji vám mnohokrát. Já vám stručně eh, představím studii vedenou SEPS. E eh, řešíme otázku nákladů na neexistenci Evropy v oblasti organizovaného zločinu. Řešíme tři konkrétní intervence. Jednak eh, zmrazování a konfiskace finančních prostředků, trestní právo a politické cykly v organizovaném zločinu. Tato zpráva dochází k závěru, že je velice složité hodnotit náklady nelegální činnosti v EU. Předchozí snahy odhalily celou řadu problematických oblastí, protože organizovaný zločin má různé podoby v EU může být i více či méně organizovaný, strukturovaný nebo predator, predátorský. Tím je velice složité najít vůbec společnou evropskou definici organizovaného zločinu, jak ukazuje rámcové rozhodnutí z roku 2008. Ve zprávě docházíme k závěru, že příliš široká definice vede ke kriminalizaci a oslabení principu právního státu, ale je také překážkou pro efektivní spolupráci. Tato zpráva se podrobněji zaměřuje na evropské e, rozvědné služby pro finanční sféru a společné investigativní týmy jejich koordinaci na úrovni EU. Dochází se k tomuto závěru. Ačkoliv e, koordinace na úrovni EU se e, hodnotí jako užitečný nástroj pro zlepšení spolupráce, je zde celá řada problémů odpovědnosti a legálnosti, v souvislosti s činností těchto jednotek. V průběhu rozhovoru jsme konstatovali, že tyto jednotky jsou skutečně spíše spravodajské jednotky a nejsou předmětem žádné justiční, žádného justičního demokratického dohledu. Na druhém konci eh, té peněžní stopy, kde se peníze konfiskují a zmražují, zde Evropská unie v roce 2007 přijala případ, příslušné eh, rozhodnutí. Hodnotíme také eh, výhody intervence EU v této oblasti, ale i zde je problematická legálnost činnosti a jejich kompatibilita se zárukami zakotvenými v evropském právu. Zejména se to týká eh, v případě zabavování majetku bez usvědčení a jaksi obsáhlejšímu zabavování majetku. Zpráva konstatuje, že tyto jednotky představují dobrý potenciál pro další spolupráci, ale i zde jsou mezery nedostatek legálnosti, nespecifická dohoda, nespecifikované body odpovědnosti a neplatný právní rámec. Zpráva dochází k závěru, že justiční a policejní spolupráce v této oblasti může stanovit vysokou laťku v oblasti justiční spolupráce, ale je potřeba zajistit také náležitou ochranu práv v trestně právním řízení. Já vám velmi stručně eh, představím eh, jednotlivé aspekty toho nedostatku odpovědnosti. Tím v podstatě navážu na to, co tady zaznělo. Práva konstatuje, že, zde, že máme výrazný nedostatek eh, legálnosti ve formálních a neformálních sítích na úrovni EU, například eh, v oblasti finančních informací. Zejména řešíme operační síť Amen proti praní špinavých peněz a potom síť Kamin pro zabavování majetku. Zpráva říká, že pakliže operační nástroje pro spolupráci jsou nejdůležitější, zaručení principů EU Eh, v oblasti základních práv je stejně tak důležité, máli se zlepšit vzájemná důvěra v tuto spolupráci. Dále se zde eh, zdůrazňuje výrazný demokratický a transparentností deficit v tom, jak funguje politický cyklus v EU a jak se rozvíjí. Stejně tak jako v aktivitách COSI. Hovoříme také o projektu Impact, který není vůbec Evropskému parlamentu dostupný. Celkově vzato zpráva dochází k závěru, že stávající architektura v EU proti organizovaného zločinu je složena eh, z multiforální a multiaktérské eh, jaksi perspektivy, což je problematické pro princip demokratické odpovědnosti. Co se týká politických možností, Zpráva říká, že hlavní zaměření by nemělo být na snahu překonat stávající nejistoty v definicích EU a koncepčních neschodách, eh, který se týk, které se týkají definice organizovaného zločinu, ale spíše bychom se měli zaměřovat na rozvoj operační spolupráce v politice pro boj proti zločinu v rámci přístupu vedeného trestně právním, jaksi, trestně právním zásadami v rámci principu právního státu. Tato zpráva rovněž eh, poukazuje na to, že by bylo velice vhodné harmonizovat eh, výcvikové schopnosti v EU v souvislosti s činností CEPOLem. Je potřeba poskytovat dostatek školicích materiálů a eh, všechny tyto materiály do sebe musí lépe integrovat principy základních práv. Co se týká Europolu, jeho nový mandát předpokládá společnou parlamentní dohlížecí skupinu, a aktivnější eh, roli. Je potřeba zajistit, aby ta nová dohoda zahrnovala jednak více dohledu nad činnostmi Europolu, včetně mobilizovaných zdrojů a aktivit prováděných neformálně, ale i v rámci jeho formálních sítích, za druhé lepší dohlížení nad rozvojem databází Europolu a za třetí lepší dohlížení nad výměnami s třetími státy. Tato zpráva rovněž říká, že JITs mají mít jasnou prioritu v dalším rozvoji. No a nakonec. Zpráva trvá na tom, že klíčové priority musí ležet v zajištění e, politik založených na solidním informačním základě. Společná dohlížecí skupina by eh, měla eh, řešit hodnocení Europolu a konsistentnost stanovení jeho priorit, stejně tak jako způsobu, jakým způsobem Tyto zapadají do politického cyklu obecně. Evropský parlament eh, v rámci politického cyklu by mohl provádět ještě více činností. Momentálně je to tak, jak jsem řekla, že eh, zprávy o projektu Impact nejsou parlamentu vůbec eh, dostupné. Přístup k těmto dokumentům by měl být udělen a parlament by měl chtít pravidelnější podávané zprávy. Děkuji. Děkuji vám skutečně mnohokrát, říká paní předsedkyně. Díky za to, že jste, paní Šerer, byla velice stručná. E, schůzi bohužel teď musíme ukončit. E, kolegové ostatně slovo nežádali, ale já bych vám ho ani dát nemohla, protože schůzi musíme ukončit. E, děkuji tlumočníkům. V debatě budeme do budoucna pokračovat. Příští zasedání bude 16. a 17. března. Končím schůzi.